Víte? Ano? Už nám to funguje? Máte tlumočení do Němčiny? Teď je to v pořádku? Děkuji. Funciona. Teď už je to v pořádku, tak si to ještě zkusíme. Němčina je teďka na bodě 3. Na kanále 3. Němčinu teď máte na třetím kanále. Possiamo proseguire? Můžeme pokračovat? Ne? Germany doesn't work. they switch, they switch the channel. Prova a parlare per vedere se viene tradotto. Já budu dál mluvit a uvěříme si, jestli nám to funguje. Už jste připraveni na prázdniny? To je jen technická zkouška. Funguje to? Funguje to. Tedy už i německy? V pořádku. Tak budeme pokračovat. Omlouváme se za tento problém. Bod číslo dvě, zápis, pokud nebudou předloženy připomínky do konce této schůze, bude považován za schválený. A teď vás eh, prosím o chvíli pozornosti. Uvedu pár informací. Rád bych vám řekl, že lhůta na předložení pozměňovacích návrhů k návrhu rozpočtu komise je 20. července 2011 v poledne. Sekretariát pošle poslancům informaci o postupu a technických detailech. Opakuji. Pozměňovací návrhy předběžnému rozpočtu komise 20. července 2011 ve 12 hodin. A teď eh, velmi stručně Aktuální informace o trialozích. Drazí kolegové, rád bych vás informoval, že u těch dvou trialogů, které jsme vedli, pokud jde o sladění rozvoje venkova a přímých plateb 24. května a 22. června s radou, z maďarského předsednictví a z komisí. I když jsme zatím ještě nedospěli k závěrečné dohodě, dosáhli jsme v obou věcech pokroku. V návrhu o rozvoji venkova byly přeskoumány všechny body a dospěli jsme k dohodě u některých méně senzitivních otázek. Byly vyjasněny všechny jazykové otázky za pomoci právníku lingvistu, a to jak na technické, tak i na administrativní úrovni. V obou otázkách jsou horizontální záležitosti, které budou důležité také pro další zprávy. Jako například otázka kontrol a sankcí. V tomto případě rada předkládá kompletní změny, zatímco komise navrhuje akty přenesené působnosti. Rada do toho začlenuje implementační návrhy, které už existují v legislativním aktu komise a pro ten zbytek navrhuje implementační nebo výkonné fakty. To je pro nás eh, akty. To je pro nás nevhodné, protože Jednak v případě, že by bylo nutno provést změny, tak celý ten legislativní postup by musel být odložen, což by znamenalo určitě velkou byrokratickou zátěž u nepříliš důležitých záležitostí. Za druhé, parlament by byl vyloučen z jakékoliv kontroly změn legislativy. Připomínám vám, že parlament má právo veta pouze u delegovaných aktů nebo u aktů přenesené působnosti ne o těch exekutivních nebo výkonných aktů. Takže vždycky, kde rada navrhuje, že by se přešlo od delegovaných aktů k výkonným aktům, tak by to znamenalo, že parlament z toho bude zcela vyloučen. A to musíme mít vždycky na paměti. Rada zatím ještě nezměnila svůj přístup. Doufáme, že jejich skupina vyjednavačů bude mít mandát k tomu, abychom v tomto bodě mohli dosáhnout pokroku při následujících schůzích tomto smyslu jsme už hovořili s polským předsednictvím a doufáme, že se nám podaří dosáhnout pokroku. Další horizontální bod je návrh rady, aby se použil článek 5.4 návrhu o výkonných aktech. Podle toho komise nemůže jednat, eh, pokud eh, příslušný výbor nepředloží žádné stanovisko. My v tomto bodě nesouhlasíme s radou, protože to by znamenalo, že by se zde zaváděla výjimka z platných interinstitucionálních dohod, pokud jde o přímé platby. Nejdůležitější otázka pro parlament je článek 11 ohledně aplikace finanční kázně. Zde jsme zastávali silná stanoviska v tomto výboru. Pokud je o naše zapojení do tohoto postupu vzhledem k dalším, nebo tedy k novým legislativním pravomocem. Pokud jde o rozpočet, tak i zde má parlament exkluzivní pravomoc, hraje zde důležitou roli. Pozitivní stránkou této věci je, že komise, která původně byla proti stanovisku parlamentu, uvedla, že je otevřená našim argumentům a v následujících týdnech předloží návrh v této věci. V souladu s obecným přístupem parlamentu jsme se snažili hájit používání delegovaných aktů všude tam, kde to bude možné. V případě, kdyby práva zemědělců mohly být, eh, mohla být ohrožena. Když jde o práva zemědělců, tak eh, můžeme vždy hovořit pouze o delegovaných aktech, eh, kdy bude tedy parlament zapojen, plně zapojen, a ne o výkonné akty, které by zcela parlament vyloučili. Pokud jde o použití delegovaných aktů pro změnu příloh, tak tam komise přistoupila na naše argumenty. V tomto smyslu vás vyzývám, drazí kolegové, nejen pokud jde o tyto implementační akty, ale také pokud jde o následující dokumenty, které budou projednávány později. V těch argumentech, které předkládáte, pokud tedy obsahové záležitosti jsou věci, které se týkají naší práce, práce tedy našeho výboru. Tam samozřejmě každý poslanec má právo předložit jakýkoliv pozměňovací návrh. Ale já vás vyzývám k tomu, abyste předkládali pozměňovací návrhy, které se týkají těchto dvou věcí, implementační akty, delegované akty, protože ta práce, kterou my tady odvádíme u těch prvních tří věcí, to znamená Musíme zde hájit eh, pozici parlamentu a musíme hájit především eh, delegované akty, akty v přenesené působnosti, spíše než akty výkonné nebo implementační. Protože zde máme stanovisko, které nám diktuje komise, které nám diktují členské státy a to nás brzdí v tom, čeho chceme dosáhnout. Doufáme, že v dalších eh, trialozích eh, to bude probíhat eh, stejně za polského předsednictví na podzim a že se nám podaří dosáhnout obecné dohody. Toto jsou tedy informace z mé strany a pokud k tomu chce někdo něco říci, já velmi rád si vyslechnu vaše stanoviska. George Line požádal o slovo, prosím, George. Jenom velmi stručně, pane předsedo, chtěl bych potvrdit to, co jste říkal o těch eh, aktech přenesené pravomoci a eh, implementačně prováděcích opatřeních. To se dotýká veškeré práce parlamentu, kde probíhají ta jednání mezi parlamentem a radou. Možná, že zítra budeme muset hlasovat o pozměňovacích návrzích, eh, které jsou spíše postojem rady než postojem parlamenty, což je trochu škoda. A proto doufám, že se nám to ještě nějak zlepší do zítřka. Jde o to, aby výbor pro zemědělství potvrdil postoje, které jsme již v minulosti. To se týká postupu pro přímé platby, společné organizace trhu a další. Tento výbor a tento parlament jako celek by měli mít spolurodovací pravomoc do co největší možné míry o těchto velmi důležitých věcech, které jsou důležité pro lidi, kteří nás sem volí. Pokud se vzdáme těchto pravomocí, této fázi, tak už se eh, k tomu nebudeme moci vrátit, už nebudeme moci říci, že parlament chce tyto pravomoce zpátky, takže tuto bitvu musíme vybojovat dnes, zítra a v příštích měsících a my vás všichni podpoříme jako zpravodaj, ale i ostatní zpravodaj, kteří vyjednávají o jiných otázkách eh, s radou. George. Eh, Děkuji, George. To je právě ten důvod, který vedl všechny koordinátory frakcí k tomu, aby předsedovi svěřili ty první tři zprávy. Protože pokud jde o tato horizontální témata, musíme usilovat o to, abychom se všichni ubírali jednotným směrem. Pokud jde o náš vztah ostatním evropským institucím, Nicméně postupujeme vpřed, já doufám, že se nám podaří udělat eh, opravdu pokrok. Pokud nemáme žádné další připomínky, přistoupíme k bodu 4 na v jednání. Zdraví včel a problémy v odvětví včelařství. Spravodaj Caba Šándor Tabajdy. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Jak víte, většina kultur většina plodin potřebuje hmyz na opilování, většinou tedy včely. Kvůli šíření různých chorob a parazitů jsou včelstva v Evropě na ústupu a náš zpravodaj Tabajdy navrhuje akce na úrovni EU na pomoc včelařům ve většině členských států. Já dám okamžitě Cábovi slovo a potom dám slovo zástupcům komise. Myslím, že je zde přítomen zástupce z DG Sanko a také pan Newman z DG Agri. Prosím. Elnök úr már jelezte, hogy mi a probléma lényege. Novemberben a elnök... Děkuji. Podstata této zprávy je opravdu důležitá. prosinci jsme od komise dostali velmi podrobný text. My jsme také komisi poslali podrobný text z naší strany a potom jsme dostali také sdělení komise a nyní máme zprávu, která reaguje na všechny tyto prvky. A konkrétně je cílem této zprávy předložit specifické návrhy k tomu, jak bojovat proti krizi včelařského sektoru. Včelařství v Evropě, o jehož problémech už se předseda zmínil, nepředstavuje pouze produkci medu. Není to pouze sektor, který zaměstnává 600 tisíce lidí v Evropě. Šest. Je to také velmi důležité odvětví, protože se jedná také o to, že včely opilují rostliny a 84% všech plodin je opilováno právě včelami. Takže musíme vzít tuto věc v úvahu, když budeme řešit tento problém. A znamená to také, že musíme podporovat včelařství, protože se hrává zásadní úlohu, pokud je o služby, o takzvané environmentální služby. Nejedná se tedy zdaleka jen o produkci medu. Pokud jde o důvody této krize, předseda už se zmínil o různých eh, patogenech, eh, také řekl, že tento sektor, který je řazen do oblasti zemědělství, je velmi málo profesionální, protože 90% včelařů jsou vlastně amatérští včelaři. Dále nepoužívají moderní prostředky. Naopak včely velmi špatně reagují na některé pesticidy, které jsou používány v moderním zemědělství. Z tohoto hlediska je tedy důležitý výzkum v oblasti prostředků používaných eh, pro rostl, zdraví rostlin, protože velké farmaceutické firmy zatím nemají zájem o to, aby vyvíjeli specifické léky pro toto odvětví, pro včelařství, které je tedy opravdu velmi marginální. Pokud tedy nebudou poskytnuty podpory na vývoj specifických léků pro včely, tak farmaceutický sektor nebude mít zájem tento problém sám řešit. Pan Nicholson a paní Luling už hovořili o tom, že už 20 let tento problém řešíme a zatím pořád ještě vyřešen nebyl. Důvodem je, že nebylo věnováno dostatek prostředků na odpovídající výzkum, nebyly vyvinuty produkty, které potřebujeme. Samozřejmě, u lidí se neustále vytvářejí a vyvíjejí nová antibiotika, nové léky. Ale v oblasti včelařství se rozhodně tímto způsobem nepostupovalo a proto jsme v takové situaci, v jaké se nacházíme. Například, například eh, varoza, opravdu velmi závažné onemocnění, je způsobeno roztočem, proti kterému je velmi těžké bojovat, ačkoliv bylo identifikováno 11 eh, aktivních látek, které by mohly proti této nemoci být účinné. Mohla by být poskytnuto financování na identifikaci účinných látek, které by mohly být použity k léčbě tohoto onemocnění, protože to neohrožuje pouze včelařství jako takové, ale celé zemědělství. Je nutné také, aby byl veden odpovídající monitoring, který zatím neexistuje. Samozřejmě, včely neznají národní hranice, proto je velmi důležité, aby tato otázka byla řešena na úrovni celého evropského společenství na mezinárodní úrovni. Potřebujeme evropskou koordinaci a je velmi pozitivní, že byla předložena myšlenka referenční laboratoře pro toto odvětví, protože zatím máme diagnostické laboratoře na národní úrovni, což není dostačující. Potřebujeme laboratoř, a také potřebujeme výzkum prováděný přímo v terénu. Dále musíme také vzít si ponaučení z programu Kost, Kolok a Step, které byly pozitivní. Pokud jde o kontrolu kultur, tak to je také velmi důležité, protože zatím nemáme v Evropě dostatek jasných údajů o tom, jaká je situace v oblasti zdraví včelstev. Je také důležité, aby existovala výměna informací mezi národními laboratořmi a především, zdůrazňuji, jak jsem říkal, 90% všech lidí, kteří pracují ve včelařství, jsou amatéři, dělají to pouze ze zájmu. A nepotřebují k tomu žádné zvláštní speciální vzdělávání. Bylo by ale nutno vytvořit eh, určitou certifikaci jako je třeba rybářský lístek nebo něco podobného pro včelaře, abychom zajistili určitou minimální úroveň vzdělání včelařů v Evropě. Také veterináři dostatečně neznají specifické problémy, které postihují včely. Veterinární produkty. Je třeba poskytnout eh, více prostředků tomuto sektoru a také je třeba, aby zde byl flexibilní přístup. Rostlina, nebo tedy eh, léky rostlinného původu, jsou zaváděny velmi pomalu a proto bychom je měli naopak podpořit. A měli bychom také podpořit eh, kontroly a urychlit kontroly, aby tyto prostředky, tyto léky mohly být uvedeny na trh co nejrychleji. Musíme také lépe bránit duševní vlastnictví, pokud jde o tyto produkty, protože pokud nějaké výzkumné středisko identifikuje nebo vyvinuje nový produkt, tak jeho duševní vlastnictví není dostatečně chráněno. A pokud chceme, aby naše zemědělství bylo co nejmodernější aby užívalo všech eh, nejnovějších eh, postupů, tak si samozřejmě musíme uvědomit, že některé z těch nových pesticidů mají dopad na zdraví včel. Důležité by bylo omezit používání těchto pesticidů. Je třeba s ohledem na zdraví včel a vliv pesticidů na zdraví včel vést eh, průzkum této záležitosti, podívat se na to, jak to vypadá. Je třeba identifikovat různé aktivní složky, které jsou používány nebo které existují u pesticidů, protože by možná bylo možné nahradit eh, určité pesticidy jinými, které budou pro zdraví včel méně škodlivé a přitom budou stejně účinné, pokud je o jejich fitosanitární vlastnosti. Také se hodně debatuje například o tom, zda by mělo být povinné aby zemědělci informovali včelaře ve svém okolí, že budou používat určité konkrétní produkty, než třeba postříkají pole pesticidy. To je věc, která byla zvažována. Jeden z kolegů se na to ptal. Zatím neprobíhá žádný vědecký výzkum ohledně vlivu GMO na zdraví včel, ani negativních ani pozitivních vlivů. V tomto případě by také bylo nutno zahájit objektivní vědecké studie, abychom zjistili, zda existuje nějaký vztah mezi GMO a zdravím včel, zda to tedy má nějaký negativní dopad na zdraví, zdraví včel. A pokud je o bezpečnost potravin, Dovážejí se produkty ze třetích zemí, které se kontrolují, ale měli bychom je kontrolovat ještě více. Někdo dokonce řekl, že by se měl zakázat dovoz. I když eh, kdybychom něco zakázali, tak bychom jenom posílili nelegální obchod. Směrnice o medu musí být změněna, protože ten postup je velmi pomalý. Parametry určující kvalitu medu by měly být jednou provždy vyjasněny. Zatím ještě vůbec není jasné, jaká pravidla budou platit. Já pod bodem 25 navrhuji řadu věcí, které tady nebudu uvádět, ale měli byste si to přečíst, protože si myslím, že se jedná o věci, které by měly být definovány mnohem jasněji, aby bylo možno efektivněji vyhodnotit eh, kvalitu medu a také bychom tak mohli bojovat eh, proti různým nelegálním praktikám. V současné době se studuje v rámci označování produktů myšlenka, zda by se tam vždy měla uvádět země původu. Ve směrnici o medu se odlišují tři kategorie. Med z EU, med, který je směsí z Evropského společenství a z medu mimo Evropské společenství a dále med pocházející z oblastí mimo EU. To si myslím, že není dostačující. Mělo by tam být přesně uvedeno, odkud med pochází. Zvažuje se také možnost, že by se rozšířila obecně povinnost uvádět zemi původu pro celou řadu produktů a do těchto produktů by spadal také med. V tom případě by bylo nutno zrevidovat také směrnici o medu a my bychom byli rádi, aby komise při revizi této směrnice měla tuto otázku na paměti, pokud je o politiku kvality. Jeden z klíčových prvků je otázka chráněných označení původu a garantovaných zeměpisných označení, protože producenti, výrobci zatím tyto možnosti většinou nepoužívají. Ve Francii, ve Španělsku i jinde a v Itálii se tato označení používají pro ochranu celé řady produktů. Zatímco u medu to platí pouze u 14 výrobků a já si myslím, že bychom měli propagovat používání těchto označení, aby se zvýšila kvalita těchto výrobků. Druhý pilíř, to znamená rozvoj venkova, ten také může zahrnovat podporu pro luštěniny nebo pěstování jiných eh, plodin, které jsou eh, výhodné pro pěstování včel a zatím nejsou dostatečně bráněny. Ve společné zemědělské politice bychom měli vzít tuto otázku v úvahu. Včelařská družstva v současné době téměř nefungují a já si myslím, že bychom měli posílit jejich roli. A další konkrétní návrh na závěr. Velmi dobře víme, že v současné době cukrový sektor nebo odvětví cukru v Evropě prožívá krizi, protože roste cena cukru a to má velký vliv také na výrobu medu. A proto vás prosím, abyste podpořili můj návrh a sice, aby bylo možné cukr, který si kupují včelaři za účelem výroby medu, aby mohl být tedy zařazen do kategorie průmyslový cukr, aby se usnadnil nákup tohoto cukru. Pokud jde o výzkum v oblasti zdraví zvířat, pokud jde o používání pesticidů, bezpečnost potravin a tak dále, tak to jsou všechny věci, které musí být zvažovány. Zároveň je třeba, aby na tom pracovala komise ve spolupráci s členskými státy. A také sami výrobci medu se do toho musí zapojit, protože pokud se toho budeme účastnit všichni, tak to je jediná možnost, jak můžeme vyřešit toto problematické téma, protože jinak za 20 let, za další 20 let se stane to, co říká paní Rowling, která už je tady 20 let, že prostě se vůbec nic nezmění. Takže si myslím, že bychom měli využít této příležitosti a vyřešit to jednou provždy. Děkuji, děkuji panu Tabajdimu a ještě než dám slovo poslancům, kteří se přihlásili, tak bych rád přivítal Olavy Alanisilia. To je finský člen eh, účetního dvora, který zde bude sledovat naši práci. Patrao Neveš, prosím. Obrigada, senhor Eu queria começar por eh, congratular. Děkuji, pane předsedající, pane Neprv mi dovolte, abych poblahopřála panu Tabaždemu k vynikající práci, kterou eh, odvedl na této zprávě Myslím, že tady vypočítává skutečně všechny podstatné otázky, které se týkají bezpečného chovu včel. To téma samo o sobě je pro zemědělství naprosto zásadní. Proto si musíme udělat představu o dopadech nebo následcích, které by mohly nastat v oblasti zemědělství, kdyby chov včel nezůstal zachovan. A ten dopad na zemědělství by měl být značný. A v tom, této souvislosti mi dovolte, abych se zmínila o třech eh, důležitých aspektech. Za prvé, Toto téma je potřeba řešit na národní úrovni, to je správné, ale současně je potřeba také mít dohled na evropské úrovni. A v té souvislosti bych chtěla říci, že teď existuje řada aktuálních studií, které hovoří o tom, jaké dopady na zdraví včel by mohly vzniknout, anebo už vznikly. A potom, jaké příznivé dopady to má na určité regiony. A potřebujeme tedy více těchto čísel, přesnějších čísel, abychom mohli s přehledem eh, hovořit právě o opatření, které by mohly zlepšit a dále podpořit sektor chovu včel. Za druhé, víme, že většina včelařů eh, chovají včely jako hobby nebo koníček. Možná, že to nebylo úplně aby, aby nevzniklo nějaké nedorozumění, eh, nechci tím říct, to jsou nějací amatéři, kteří se v této práci eh, nevyznají, ale jsou to lidé, kteří se tomu věnají pouze na částečný úvazek. Jinak jsou ale dobře školení, mají odborné znalosti a určitě chov včel provádějí velmi dobře a to je potřeba si uvědomit. A sice proto, že v rámci reformy společné zemědělské politiky se často hovoří o aktivním zemědělství. Ale toto jsou lidé, kteří pracují pouze z části, kteří to nemají jako své hlavní povolání. A i to bychom měli mít na mysli, až budeme navrhovat různá řešení. A třetí bod, eh, poslední, na který jsem chtěla upozornit v této souvislosti, jde o označení původu. Protože tady existují určité nedostatky, ne, nelze přesně rozlišit med, který pochází například z Azie, který je kolikrát horší kvality. A my v Evropě, kde se vyrábí med, chceme, eh, aby vznikla co největší možná přidaná hodnota. A to se nám nepodaří, pokud se na náš trh bude neoznačený dostávat různý smíšený med z jiných eh, části světa a proto bych byla ráda, kdyby se opatření v této oblasti zlepšila. Takže děkuji panu zpravodaji a chtěla bych ještě upozornit ty tři oblasti, které podle mě by mohly také pozitivně přispět k jeho zprávě. Děkuji, slova má Ernest Garcia, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala Evropské komisi zpravodaji, i paní Patrao, i všem, kteří na tom pracovali a kteří sem dnes přišli, abychom hovořili o tak důležitém tématu, jako je důležitost včel pro budoucnost evropského zemědělství. Za druhé bych se ráda zmínila o tom, že si myslím, že nejdůležitější je zjistit, jaké jsou příčiny umrtí včel. Musíme vzít v úvahu subjektivní věci i věci, které jsme se naučili v minulosti, protože si myslím, že nejdůležitější je, s ohledem na to, co jsme viděli nedávno, jak hrozné je, když se svěříme pověrám, nebo když věříme pověrám. Viděli jsme to u toho řešení krize kolem E. coli. Musíme využívat vědeckých eh, přístupů a já si myslím, že právě o tom hovoří komise, když hovoří o posílení dohledových opatření v členských státech, protože právě členské státy musí být zodpovědné za řešení této věci, tohoto problému. Role Evropské komise a Evropské unie je samozřejmě koordinovat to, co vyskoumají členské státy, jak říkala paní Patrao. Pak jsou zde určité věci, o kterých bych se ráda zmínila, například pesticidy. Ve Španělsku už je dostatek studií, které ukazují, že umrtí včel není úplně navázána na používání pesticidů. Je také pravda, že všechny biocidy, všechny nové pesticidy, které se používají v Evropské unii, se uvádějí na trh až poté, co byly provedeny velmi důležité a podrobné studie. Také se hovoří o geneticky modifikovaných organismech. Evropská komise už velmi pozorně sleduje GMO v této oblasti a zatím nebyl dokázán ani jeden případ který by hovořil o tom, že by GMO měly dopad na populace včel, takže si myslím, že je absurdní trvat na linii, která už byla proskoumána. Nikdy nedošlo k žádnému zdravotnímu nebo potravinovému skandálu, který by byl spojen s GMO, takže proč bychom měli tímto směrem eh, dále napínat své úsilí? Já si myslím, že bychom neměli být posedlí tím, že se snažíme něco dokázat, když vidíme, že je to cesta, která nikam nevede. Naopak si myslím, že bychom se měli věnovat jiným věcem, které jsou také obsaženy ve vaší zprávě, ale myslím si, že bychom měli úzce pracovat, protože náš cíl je stejný. Musíme vypracovat nějaký nástroj, který nám pomůže chránit eh, včelařství v Evropě. Děkuji, paní Rans Garcia. Pan Reimers. Auch ich möchte den Berichterstatter já bych chtěla poděkat panu zpravodaji za rozsáhlou práci. Myslím, že je to velmi zajímavá zpráva, dobře se čte ale lze k tomu dodat jenom velmi málo. A pro mě je nejdůležitější to, abychom hovořili o systému monitoringu, abychom v Evropě měli stejné standardy, podle kterých se budou měřit výkony v této oblasti. Myslím, že eh, až dosud eh, ty normy nebo kritéria byly stanovány spíše na národní úrovni. Já si myslím, že bychom měli například proti té varoze bojovat na evropské úrovni a to bude možné pouze pokud bude mít stejná srovnatelná data. Další důležitá věc je mít eh, strategii pro tento boj, protože jinak se například ani nepodaří bez toho, abychom vytvořili registr včelařů, abychom věděli, kol, jaká je populace eh, včel a kolik je tady včelařů, protože mnozí z nich to provádějí, jak už tady bylo řečeno, jako koníček. Chybí nám tedy zdroje informací o těch malých zdrojích a eh, myslím, že celkově to vytváří velmi chaotický obrázek eh, situace. A dále je potřeba, aby eh, včelaři byli informováni o různých zemědělských eh, opatřeních, která se provádí v jeho oblasti, nebo že i na opačným směrem musí fungovat tento tok eh, informací, protože některé zásahy by na sebe mohly mít velký vliv. A je také potřeba bojovat proti těm různým pověrám, Eh, a hněvu, který kolikrát vznikl z určitých nepodložených eh, zdrojů. To myslím, že bychom mohli potírat tím, že bude fungovat dobře výměna informací. Podle mě by to mělo být možné, měli bychom dále investovat do vědy a do nových výzkumných studií a do přípravy nových léčivých přípravků, tak abychom tady dosáhli pokroku. Děkuji paní Reimers a nyní má slovo Martin Heusling já bych chtěl poblahopřát panu zpravodaji k jeho zprávě. Myslím, že eh, eh, tam eh, skutečně hovořil téměř Ovšem, Chtěl bych možná trochu protiřečit své španělské kolegyni. Ty problémy s pesticidy, to se nedá popírat. My jsme měli v Německu několik případů, kdy tisíce včelstev tím byly postiženy, protože ty pesticidy nebyly správným způsobem použity. A podle mě si myslím, že s tím je potřeba něco dělat a je to evidentní a nemusíme čekat na nějaké další informace. Nemůžeme dělat, že se nic neděje a že eh, se nic nemusí změnit. To si myslím, že by nebylo správné. Varoza, jak říkají včelaři, zůstává samozřejmě nejvážnějším problémem, ale jsou tady i další problémy, které ohrožují zdraví včelstev. A je to, jsou to například právě pesticidy. Dále bych nechtěl popírat, že problematika geneticky modifikovaných organismů je něco, co je potřeba zkoumat. I tady asi máme rozdílné názory. A nechci samozřejmě tvrdit, že všechno je potřeba zkoumat a že je potřeba proti tomu nějak bojovat, ale možná, že i ve Španělsku, které Eh, předkládají nějaké vědecké eh, dopady eh, nebo příklady. Další problém je s označováním původu, tady jde o mm, spotřebitele, zejména by se dobře vyznali v tom, co kupují. A potom další, co které potřeba mluvit, je to, že mnozí včelaři, kteří provozují chov včel jako koníček, mají kolikrát velmi těžkou situaci, protože neexistuje žádný dorost nebo mladí lidé, kteří by se zajímali o eh, tento chov a proto je nemá kdo nahradit. A byl bych rád, kdyby se to v té zprávě projevilo, kdyby se objevilo, že je potřeba investovat právě do eh, přípravy nových eh, včelařů, mladší generace a aby proto existovaly různé vzdělávací nebo školící programy, aby to eh, bylo možné ve všech eh, evropských zemích. A dále jde o oblast nové zemědělské politiky a podporu biodiverzity. To je podle mě klíčový prvek té nové společné zemědělské politiky. Myslím, že se toho bude týkat celá řada věcí, včetně potravy, včel a i to si myslím, že bychom mohli ovlivnit eh, prostřednictvím zemědělské politiky. Nejde jenom o to, jak na to vyčlenit více prostředků, i když samozřejmě i to je důležité, ale nejdůležitější je, abychom v Evropě podpořili výzkum a koordinovali tyto výzkumné aktivity, tak například v některých oblastech se neduplikovala zbytečně eh, tato práce myslím, že včelaři očekávají, že pro ně Evropa něco udělá. Eichnaut, pojbové. Eichhout a poté pambové. Bové. Práci. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, zpravodavi panu Tabaždemu za jeho zprávu o zdraví včel, protože je to skutečně klíčové téma. Domnívám se, že tato zpráva velice dobře reflektuje eh, různé problémy, které se s touto oblastí pojí. Pokud o to, kdo říká, že vše musí být založeno na vědeckých poznacích, já si myslím, že i e, ve zprávě toto je východiskem, to znamená vědecké e, poznatky, ale pokud věda není objektivní, nebo pokud e, Eh, jsou potíže s tím dostat se k určitým datům, k určitým údajům, tak to je problém, který je třeba řešit. A já myslím, že tady pan Tabaže také zcela jednoznačně říká, že samozřejmě musíme se opírat o vědecké poznatky, ale eh, pak zároveň musíme mít eh, ovšem zaručen přístup ke všem údajům, které jsou k dispozici. To tam, myslím, zpravodaj velice správně promítnul. Myslím, že jedna, zpráva, jedna věc, která není docela jasně uvedena ve zprávě, je ta, že naše zemědělství je stále více eh, zaměřeno na monokultury, což je problém pro včely. Dávám jeden příklad z USA a zatím ještě eh, v Evropě to nenošlo tak daleko jako v USA, ale to dobrý příklad toho, kam to spěje. Například v Kalifornii 80 celkové produkce eh, mandlí eh, pochází z jedné jediné oblasti a eh, včely se tam přesouvají na jeden měsíc, aby opilili mandlovníky. To znamená, že celý měsíc vlastně eh, jejich potrava je jeden jediný rostlinný druh. Takovýto typ zemědělství také vytváří problémy pro včely. Víme, že je zde varoáza, že působí pesticidy negativně že je problém s proškolním včelařů, ale s chovatelskými postupy, ale víme, že pro včely je také velice důležité, aby měli rozmanitou stravu. A proto otázka rotace plodin a zaručit tedy eh, diverzifikované zemědělství je důležité i pro včely. Já myslím, že by se to ve zprávě mělo výrazněji objevit. Je to změněno v odůvodnění, ale myslím si, že eh, i v samotné zprávě, v samotném textu zprávy by na toto se mělo upozornit. Jinak eh, tuto zprávu určitě vítáme, protože nyní skutečně je klíčové provádět další studie, další výzkum, prohloubit poznatky, získat další údaje, eh, lépe proškolit eh, včelaře, získat od nich také údaje a musíme se zaměřit tady také na ty monokultury zemědělství o něco více a možná o něco méně na Eh, na veterinární léčiva pro včely, protože pokud budeme mít lépe proškolené včelaře a více eh, různorodé, rozmanité zemědělství, tak možná budeme opět méně potřebovat, potřebovat veterinární léčiva, protože tam se potom zaměřujeme na příznaky a ne na příčiny problému. Ale v každém případě děkuji panu Tabaždemu mnohokrát za jeho zprávu. My eh, určitě v této podobě podporujeme. Děkuji, slovo má Josebové. Euh, Já bych rád poděkoval zpravodaji panu Tabaždimu. Je pravda, že dnes eh, čelíme reálnému problému ve včelařství s úhynem včel, kde to dosahuje až 70-80% v některých regionech. Je pravda, že do posud eh, panuje velká nejistota, pokud je vědecké vysvětlení, ale poslední práce Eh, které byly zveřejněny, zveřejněny v posledním měsíci v, odborných časo, v odborném časopise Plus 1, eh, který se věnuje této problematice, poukázali na jeden nový jev, eh, který nás musí zajímat. A proto si myslím, že je důležité v té práci pokračovat. A totiž, že dnes nejde pouze o chemické produkty, které vyústějí potom mortalitu včel, v laboratoři při testech se ukázalo, že toto není zásadní problém, ale jeden eh, problém, který byl nyní nově objeven, je ten, že intestinální eh, parazit, paraziti u včely eh, smíchaní s velmi malým objemem produktu a ty testy se dělaly na například produktu Calypso od firmy Bayer. A při, při tom smíchání tedy, při velmi nízkých Eh, dávkách došlo k velkému zvýšení mortality včel. To je eh, tedy eh, nový problém, na který narážíme, totiž koktejl těch tradičních chorob včel a chemických produktů, což zatím ještě nikdy nebylo takto rozkryto, neupozorňovalo se na to a vede nás to k problematice homologace produktů. Předtím vzniká zcela nová složitá situace. Já si myslím, že je třeba to velice přesně jasně říci, protože je to právě eh, ten je v toho koktejlu různých faktorů, který dnes způsobuje onemocnění včel. Já si myslím, že to, co odhalili věci v, posledním, eh, v posledních týdnech, je skutečně nový problém, eh, který je třeba nějakým novým způsobem pojímat a přistupovat k němu. Děkuji. Děkuji. A jako poslední má slovo Luis Capula Santos. Prosím, Luisi. Prezident Karš, kolegas, um- Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. I já bych eh, chtěl jenom velmi stručně jménem socialistické politické skupiny zhrnout náš eh, postoj k této zprávě a poblahopřát panu zpravodaji eh, k výborné zprávě tom je možné souhlasit eh, s ostatními. Nicméně já si myslím, že není eh, potřeba k tomu mnoho co dodávat. Děkuji a nyní bych dal slovo řediteli Newmanovi nebo panu Bernoriovi z komise. Kdo si žádá slovo? Prego. Grazie, presidente. Buongiorno a tutti. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den všem. Komise, jak už říkal zpravodaj, prosinci přijala toto sdělení o zdraví včel. Byl to dokument určený jak radě, tak i Evropskému parlamentu a jeho cílem bylo vyvolat diskuzi o tomto tématu. I my, v souladu s tím, co říkal zpravodaj, považujeme toto téma za velmi důležité a je pro nás velmi důležité získat zpětnou vazbu od těchto dvou institucí. Komise. Už zahájila řadu kroků, jejichž cílem je zlepšit situaci v oblasti zdraví včel. Některé z těchto kroků jsou už popsány ve sdělení a jiné už byly zahájeny a musí být ještě dokončeny. Rád jsem slyšel jak od zpravodaje, tak i od poslanců, kteří se přihlásili o slovo, že akce, které jsme zahájili, reagují na to, co zde bylo dnes vysvětleno a o co se dnes jedná. Zdůraznila se zde také potřeba sledování úhynu včel organizovaným způsobem. To znamená, aby to, tento monitoring byl prováděn jednotně ve všech členských státech, protože na základě tohoto monitoringu získáme základní údaje, které nám potom umožní seriózně pracovat na solidním základě. Souhlasíme také s názorem, že toto není snadný úkol, protože Svět včelařství je opravdu velmi specifický, jak zde bylo velmi dobře zdůrazněno. Hodně včelařů má včelařství pouze jako koníčka a to celou věc komplikuje především, když hovoříme o takových věcech, jako je dohled a monitoring. S Evropskou eh, referenční laboratoří pro zdraví včel, která funguje od 1. dubna. Už pracujeme na tom, abychom měli společný projekt s členskými státy. Jehož výsledkem bude harmonizovaná metoda, kterou budou moci využít všechny členské státy. To je podle nás velmi důležitý výchozí bod. Další iniciativy už byly také zahájen, zahájeny. Pokud jde o zjednodušení legislativy, pro veterinární léčiva, tak i zde bude komise co nejefektivněji pracovat. Mohu už předeslat, že po letní přestávce proběhne schůzka se všemi zúčastněnými stranami, abychom diskutovali o nové legislativě v této oblasti. A budeme se přitom snažit vzít v úvahu všechny návrhy a hlediska, která zde byla dnes přednesena. To je tedy z mé strany. Děkuji doktoru Bernoriovi. Pan Newman si chce vzít slovo, prosím. Yes, thank you. Just to... Ano, děkuji. Já bych jenom připomněl eh, členům a členkám výboru, že také loni v září jsme přijali program pro apikulturu, tedy programy pro oblast pro jednotlivé členské státy. Podařilo se nám získat na to dodatečné finanční prostředky. Nyní tady máme pro další tři léta 32 milionů ročně, 2011 až 2013. Těchto 32 milionů bude vynaloženo v členských státech. Částečně to je spolufinancováno, takže vlastně to představuje, respektive je to na spolufinancování, takže eh, celkem půjde o 64 milionů ročně na různá opatření, která eh, podpoří sektor včelařství ve srovnání s předchozím programem to představuje 25% nárůst ve financování. Takže myslím, že i to je krokem vpřed. Děkuji. Ano, je to pěkný krok vpřed. Teď má slovo pan Tabajdy, aby mohl reagovat, říct slovo závěrem a reagovat na to, co zde řekli kolegové. Prosím. Grazie. Eh, omi of... Děkuji. Pokud jde o otázky, které zde byly předneseny, tak bych řekl, že zde vznikla taková polemika. Jsou zde rozdíly, pokud jde o pohled na skutečné příčiny současné krize. A znamená to, že se jedná především o nové a neznámé choroby, protože právě třeba varoa a jiní další škůdci zatím eh, představují velkou hrozbu, protože neexistuje žádný účinný lék. Josef Bové hovořil o synergiích. Já jsem odkaz na synergie zahrnul do textu. Hovoří se tam o tom, že je zde celá řada faktorů, které se kombinují, prolínají, i když je vedena tedy debata o pesticidech a biocidech obecně tak k této věci bych řekl, že si myslím, že je to sekundární jev, že hlavní příčina je někde jinde. Ale samozřejmě, pokud se podíváte na článek 18, nebo odstavec 18, tak tam je specifický odkaz na řadu pesticidů a účinných látek, které by podle mého názoru měly být zakázány, protože konkrétně jsou eh, předmětem vědeckých studií, které dokázaly, že tyto prostředky jsou velmi škodlivé pro zdraví včel. Ale celá tato otázka biocidních a pesticidních přípravků je velmi složitá. V mé zemi v 70. a 80. letech se hodně používaly pesticidy a biocidy, stejně jako v celé oblasti střední Evropy. A nenastala žádná okamžitá katastrofa. Ne ve stejné míře, jakou ji pozorujeme teď. Jak říká pan Bové, jedná se o spolupůsobení celé řady faktorů. I třeba ty monokultury a synergie celé řady různých dalších faktorů k tomu přispívá. Ale já bych požádal komisi, aby velmi podrobně prostudovala tu zásadní otázku podle mě a sice, jakým způsobem je možno ovlivnit eh, výzkum a vývoj, jak stáhnout eh, z trhu prostředky, které ještě podporují tyto patogeny. Potom pan Hojsling a paní Herans tady hovořili o jedné polemické otázce, a sice geneticky modifikované organismy. Já to říkám i ve zprávě. V současné chvíli nemáme k dispozici vědecké studie, které by dokázaly, že GMO jsou či nejsou škodlivé pro zdraví včel, nebo zde jsou neutrální, zde nemají žádný vliv. A proto tedy ve zprávě také žádám, aby komise iniciovala vypracování zprávy v této oblasti, protože zatím nemáme údaje pro ani proti, protože žádná studie zatím na toto téma nebyla provedena, alespoň já jsem na žádnou takovou studii nenarazil. A pokud jde o komisi, tak vím z osobních kontaktů, že ani komise žádnou takovouto studii k dispozici nemá. A myslím si, že by bylo velmi užitečné něco takového mít, ale nemůžeme uh, zasahovat do vědy. Vždycky je ve hře financování vědy a výzkumu. Samozřejmě, pane předsedo, když hovoříme s našimi kolegy ze Spojených států, tak vždycky nám toto vyplyne, protože oni vždy odkazují na to, co říká věda. Ale kdo platí? Kdo platí vědu? vláda, americká vláda nebo Evropská unie, to všechno musíme vzít v úvahu. Takže je třeba studovat nejen mechanizmy financování, ale také biocidní přípravky jako takové. Otázka chráněného zeměpisného označení. Já jsem rád, že máte pocit, že je to důležitá otázka. Souhlasím s paní Erans Garcia v tom smyslu, že nemůžeme ukazovat na pesticidy jako na jedinou příčinu ale samozřejmě mají negativní dopady. To nemůžeme popírat. Paní Reimer se nás upozornila na to, že nám chybí kombinovaná databáze. To říkala také komise, protože pokud ty údaje nejsou srovnatelné, nemůžeme řešit komplexně problémy tohoto odvětví, pokud ani nevíme, kolik eh, včelstev eh, mají v některých zemích, eh, tak odkud máme začít. V některých zemích o tom vůbec nemají údaje, v jiných zemích vědí naprosto přesně, kolik včelstev je chováno na jejich území. A to je ale velmi důležitá otázka. Paní Reimers o tom hovořila, to je další věc a je to obsaženo i v mé zprávě. Hovořím zde o monitoringu, o kontrole který musí být prováděn jednotnou, jednotnou metodou v celé Evropské unii, protože pokud ne, tak k tomu problému nebudeme moci jednotně přistoupit. Pan Heusling také řekl, co si o tom myslí a také pokud jde o antibiotiky, antibiotika, tak zde bych řekl, že je to téma, které podle mého názoru není regulováno v oblasti medu. V Maďarsku se o tom hodně debatuje. V případě masa se antibiotika také používají, ale neexistuje žádná společná norma. V Německu je minimální povolená hodnota, ale v každé zemi je to jinak. V některých zemích například není možno už uvést eh, na trh eh, maso s určitým obsahem antibiotik. A pokud jde o rotaci kultur, tak eh, také na to odkazuji ve své zprávě, ale pokud souhlasíte nebo pokud si to přejete, tak to budu moci ještě více rozpracovat. Chci poděkovat komisi, paní Luling, Kopa eh, Kosega a všem těm, kteří se podíleli na vypracování této zprávy, protože jsme spolupracovali s věci a odborníky a doufám, že v této věci budeme moci čím dál více specifikovat údaje, že budeme mít k dispozici konkrétnější údaje a budeme moci jednat a dělat odvážné kroky. Teď eh, ve Spojených státech začínají pracovat a doufám, že začne pracovat také komisa členské státy a že se nám podaří dosáhnout výsledku. Děkuji, děkuji také za velmi kvalitní práci. Všem připomínám, že lhůta k předložení pozměňovacích návrhů je 30. srpna ve 12 hodin. A teď velmi stručně k bodu 6 na pořadu jednání. Připomínám, že v 16 hodin 30 minut přijde pan komisař Čološ, takže máme 20 minut na projednání bodu 6 plán přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Spravodajem k tomuto stanovisku je Béla Gladfelder. Je to stanovisko pro výbor Envy. Je to velmi důležitá a citlivá otázka. Několikrát v tomto výboru jsme říkali, že zemědělství je samozřejmě součástí problému, ale je také součástí řešení, bez pochyby. A proto dám bez dalších odkladů slovo panu Gladfelderovi, prezentaci tohoto stanoviska a potom zahájím, doufám, že stručnou debatu. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Zdá se, že dnes eh, je to vše pod kontrolou maďarských řečníků. I já budu prezentovat svůj návrh stanoviska maďarsky. Jak víte, Evropská komise vypracovala sdělení o přechodu na konkurenceschopné nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Cílem je tedy do roku 2050 snížit emise skleníkových plynů o 85 ve srovnání s dnešní úrovní. V rámci tohoto důležitého cíle je třeba vzít v úvahu příspěvek zemědělství. Samozřejmě si musíme uvědomit, eh, že podíl zemědělství na dosažení tohoto cíle je nebo musí být eh, částečný. O tom hovoří také sdělení komise, protože v současné době zemědělství, zemědělské odvětví, pokud jde o používání fosilních paliv, tak je v podstatě omezeno, že nemůže využít jiné zdroje. Například při produkci hnojiv eh, se používají tyto zdroje a není možno žádným způsobem nahradit. Stejně tak se používá i také palivo pro zemědělské stroje. Ale musíme říci, že zemědělství nejen spotřebovává energii, ale také ji vyrábí. Hovořím o energii z biomasy. A je to odvětví, které má v Evropě velký potenciál. A dále jsou zde i biopaliva, která jsou velkou možností, je to velký potenciál pro Evropskou unii. Především pokud eh, přejdeme k biopalivům druhé generace. Musíme také říci, že emise skleníkových plynů by měly být tedy sníženy o 85%, to je velmi ambiciozní cíl. Nicméně existují zde rozpory, kterým bychom se měli vyhnout. Musíme se vyhnout tomu, aby zde nebyly zavedeny ceny za uhlík, které nebudou pro tržní operátory únosné. A mohlo by to být ještě komplikované, protože by to mohlo snížit konkurenceschopnost evropských výrobků. To jsou tedy otázky, které jsou klíčové. Zbytek si můžete přečíst textu, nebudu zacházet do detailů. Rád bych tomu ještě dodal jednu věc, která v textu obsažena není. A sice? Zdá se mi velmi důležité, abychom o tom také debatovali. V následujícím období za chvíli budeme hovořit o budoucnosti společné zemědělské politiky. A já souhlasím s těmi, kteří říkají, že musíme věnovat více prostředků jak rozvoji venkova, tak eh, zemědělské politice jako takové, abychom mohli vyřešit problém emisí skleníkových plynů. Ale musíme zjistit, jakým způsobem můžeme využít energie z obnovitelných zdrojů na venkově, například geotermální energie, větrná energie, solární energie a tak dále. V následujícím období, v rámci tedy dalšího období pro financování rozvoje venkova, by měla být zavedena kritéria v tomto směru. A také je důležité, aby byly stanoveny určité minimální cíle pro členské státy pro financování rozvoje venkova a používání těchto zdrojů energie na venkově. Pokud by členské státy nesplnily takto stanovené cíle, pokud je tedy o používání energie z obnovitelných zdrojů, tak by jim byly kladeny překážky při používání dostupných eh, prostředků, dostupných fondů. Pokud nějaký členský stát nesplní cíle v oblasti používání obnovitelných zdrojů energie, tak eh, by měli omezený přístup eh, k fondům a k dalším finančním prostředkům. Nemůžou tyto prostředky použít ani k něčemu jinému. Tyto prostředky by prostě byly zablokovány. Byly by to tedy pouze prostředky určené na používání energie z obnovitelných zdrojů a pokud by tohoto cíle nebylo dosaženo, tak by tyto prostředky nebyly odblokovány. Děkuji a nyní zahájíme rozpravu. Připomínám, že už dorazil komisař Dačan Čološ, takže nejdříve George Lyon. Uh, you, uh, uh, and... Děkuji, pane, před, pane předsedo, děkuji panu Gottfeldrovi. Hovořím tady jménem kolegyně Ek, která je stínovou zpravodajkou za nás u této zprávy. Jenom jsem chtěl říci tři věci. Jednak, že tato zpráva je velice dobrým začátkem, ale myslím, že bychom měli být ambicioznější, eh, pokud je o detailnější vysvětlení toho, jak eh, zemědělský sektor může přispět. Podíváme-li se na kom- analýzu komise, do roku 2050 by zemědělství mohlo snížit emise CO2 o 42 až 49 oproti roku 90. Také bychom si měli odvážně říci, že zemědělství má velice eh, dobré výsledky zatím se snižováním emisí CO2. Eh, především tím, že se zvyšovala efektivnost výroby a eh, proto je možné i do budoucna se vést ještě mnohem lépe, pokud už sem budou zavedeny příslušné pobítky a předložíme souřadu pozměňovacích návrhů, které půjdou tímto, tímto směrem, čili je to, myslím, velice dobré východisko a myslím, že to můžeme ještě dále rozpracovat, aby se dokument stal ambicioznějším a abychom také Eh, vyjádřili uznání tomu, co zemědělství dosáhlo proti jiným odvětvím prostřednictvím eh, zvyšování efektivnosti výroby, eh, kdy došlo ke, k výraznému snížení emisí CO2 zemědělské výroby. Děkuji. George. Děkuji. Ikut. Pan Eichhout, já budu hovořit také velmi stručně, protože mohu víceméně souhlasit s tím, co právě řekl George Lyon. Eh, velmi děkujeme panu zpravodaji Gladfeldrovi eh, za jeho zprávu, ale také to vnímáme pouze jako východisko pro diskusy, protože eh, stále ještě v této zprávě jsou klimatické změny vnímány spíše jako hrozba než jako příležitost. Tady si myslím, že v této věci Eh, je třeba změnit samotné jádro zprávy, protože pokud se podíváme na výzvy, které před námi stojí, což je samozřejmě pro globální produkce potravin, klimatická změna, také biologická rozmanitost, zemědělství vlastně stojí ve středu všech těchto otázek a může se dát klíčovou roli, můžeme být odolní vůči klimatickým změnám, můžeme zároveň snižovat externí e, náklady tím, že se sníží omezí vstupy a také je možné zaručit ekonomickou životoschopnost zemědělství do budoucna. Já si myslím, že tato Eh, všestranně výhodná situace by měla být jasně nastolena ve zprávě. Eh, také předložíme řadu pozměňovacích eh, návrhů, které budou hovořit právě o těchto všestranně prospěšných řešeních. Pokud se podíváme na ukládání uhlíku do, do půdy, to jednak zlišuje odolnost proti klimatickým změnám, zároveň to zlepšuje podmínky pěstování rostlin zemědělské výroby, dále je třeba Eh, snižovat eh, závislost na ropě tím, že omezíme používání hnojiv, tím se opět eh, snižují náklady na vstupy. Dále je třeba propojit živočišnou produkci a, a kultivované plochy tak abychom měli kratší celý potravinový řetězec, což nakonec svědčí opět jak klimatickým změnám, tak, tak eh, výrobě a zemědělství. A dále produkce obnovitelných zdrojů energie, to samozřejmě nová příležitost pro zemědělství. Já si myslím, že všechny tyto příležitosti je třeba do té zprávy lépe promítnout, takové bylo jasnější, že eh, agenda boje proti klimatickým změnám zároveň je rozhodná i pro zemědělskou agendu, ale zároveň musíme být odvážní, ambiciozní a řešit věci přímo eh, ukořené na té základní Eh, v té, v té základní rovině, eh, protože jinak, eh, pane Gladfeldře, skutečně pouze dosáhneme tu a tam nějakého zlepšení, ale pokud se zaměříme na celý systém, na, systém, na změny v celém potravinovém řetězci, jeho zkracování a tak dále, pak můžeme dosáhnout daleko hlubších změn a bude to skutečně všestranně přínosné. Jenom krátké doplnění. Musíme si jasně říci, že v zemědělství jsme zavázáni k plnění klimatických cílů Evropské unie, stejně jako všichni ostatní, a proto bychom to měli formulovat eh, ne tak opatrně, můžeme být ambicioznější. Nejenom, že zemědělství může přinést mnohé, ale dokonce musí. A dále bych chtěl říci, že eh, si musíme uvědomit, že přenášíme nebo převádíme značnou část naší produkce emisí eh, jinam, mimo Evropu. A že i to by se mělo započítávat do té bilance zemědělství, například výroba krmiv, které se dováží do EU. Víme, že výroba obnovitelné energie může být výhodná pro všechny strany Myslím, že ta otázka druhé generace biopaliv eh, je trošku nadsazená, hodně se o tom mluví, ale nejprve potřeba se postarat o to, aby ta první generace dobře fungovala a byla výhodná, abychom využívali všechny zbytky, ne jak to teď v Německu jde špatným směrem, kde se využívají velké monokultury. To se musíme ptát, jestli to přispívá k energetické efektivnosti. Děkuji, Martine, paní Erens Garcia a na závěr Kapula Santos. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala pane Gladfeldrovi, panu Gladfeldrovi za odvedenou práci. E, jen pár poznámek. Já si myslím, že když se říká, že zemědělský sektor má trochu omezenější potenciál než jiné sektory, pokud jde o snižování emisí uhlíku, tak si musíme uvědomit, že zemědělství je méně invazivní než jiné hospodářské sektory a také velkorysejší z hlediska životního prostředí, protože také eh, se podílí na snižování emisí CO2 a to jsou věci, které nepřináší jiné sektory. Jsou zde dva body, které mě dělají starosti v návrhu pana Gladfeldra. Bod 6. Za prvé tam se hovoří o tom, že v politice pohody zvířat eh, je také třeba eh, mít eh, omezení tohoto cíle na snižování emisí skleníkových plynů. Možná to trochu přeháníme, ale je zde ovlivněn volný pohyb zboží. Nebo mohl by zde být ovlivněn volný pohyb zboží v Evropské unii ve všech 27 státech eh, máme eh, přesuny zboží, které také jsou důležité pro oblast eh, zemědělství. Potom se zde hovoří také o, v odstavci 17 o projektech na podporu energetické účinnosti. Já nevím, jestli tímto způsobem bychom nemohli uh, zabrzdit eh, soukromou iniciativu. Já v žádném případě nechci, aby tato exkluzivita ze strany Evropské unie brzdila soukromou iniciativu v oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů, protože si myslím, že i v zemědělství a dobytkářství je soukromá iniciativa velmi důležitá. To je vše, děkuji. Děkuji a na závěr má slovo Luis. Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych eh, řekl, že nahrazuji kolegyni Karlenbachara, která byla stínovou zpravodajkou k této otázce. A jménem bych chtěl říct, že si velmi vážíme této práce, je to vyvážená zpráva, ale chybí nám tady ještě tři nebo čtyři eh, věci. A k těm předložíme také pozměňovací návrhy. Nejprve, za prvé, To souvisí s reformou společné městské politiky a s tím, že ten potenciál eh, je omezený. Pokud je to tady tak eh, vyjádřeno, tak tím vysíláme špatný signál. Myslím, že není dobře říkat, že eh, potenciál snižování emisí v zemědělství spíše omezený. Tak to není. Je tady celá řada možností, které potřeba dále rozvíjet a využívat. Za druhé, Tady jde o investice. Pan zpravodaj hovoří o investicích do, zelené, do výroby zelené energie, to je samozřejmě hezká věc, ale já si myslím, že i to využívání energie musí být nějakým způsobem kvalifikováno a sice, že je potřeba ji využívat udržitelným způsobem, to je jedna věc. A za třetí, to se týká bodu 10, tady jde o investice výlučně do podniků, které používají eh, obnovitelné zdroje energií. A já si nemyslím, že to lze takto rezolutně prohlásit. Možná, že je možné je motivovat a že je možné jim dávat přednost, ale není možné říkat, že výlučně eh, eh, ty investice půjdou do těchto podniků. Ale jinak si myslíme, že ta zpráva je velmi dobrá, podporujeme ji. Děkuji teď pan Van Hirland, zástupce generálního ředitelství Klima, dostane slovo na závěr, než dostane ještě slovo zpravodaj. Prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci poděkovat vašemu výboru za jeho vstup do tohoto procesu k řešení našeho dokumentu k, k cestovní mapě roku 2050 k nízkolikové ekonomice. Vítáme tady eh, váš příspěvek do diskuse ale domníváme se, že v některých bodech by, mož, by bylo možné dosáhnout určitého zlepšení. Již někteří uh, eh, ze stopčích diskusy řekli, že um, formulace jsou voleny tak, že jsou o omezeném potenciálu. Je pravda, že srovnávali situaci s energetikou, zemědělství eh, má menší potenciál snížení emisí v dlouhodobém měřítku kvůli tlakům na produkci potravin v souvislosti s růstem populace, jak víme, který se předpokládá v nadcházejících dekádách. Nicméně voláme po 42 až 49% snížení emisí a možná lidé zapomínají, že tento potenciál stále existuje. Eh, jak již komise indikovala ve svém vlastním dokumentu eh, k, SZP do roku 2020, eh, činnosti související s klimatickými změnami mohou probíhat v zemědělství v nadcházejících letech. My doufáme, že tento signál se promítne do praxe, že tedy zemědělství, zemědělství může přispět k omezení klimatických změn, k zmírnění v nadcházející dekádě. Dále je zde zmínka o skutečnosti, že zemědělství eh, poskytuje biomasu a biopaliva, proto potenciálně může, ve, může také přispět ke snížení emisí v EU. Zároveň ale pravda, že je třeba toto eh, pojímat eh, trvalým způsobem, proto ve svém sdělení jasně říkáme, že je třeba holistickým způsobem zohlednit všechny uživatele půdy, to je pro nás velmi důležité. A ještě poslední drobná poznámka k tomu, že u zemědělství hrozí. Eh, přesouvání eh, výrob s emisí uhlíku je nám, eh, o tom také hovoříme, hovoříme o riziku, tomto riziku tohoto sektoru, ale aspoň v krátkém hledisku bychom rádi zdůraznili, že zemědělství není součástí EU ETS, tedy Evropského systému ochrany s emisemi. Lidé to někde mohou chápat milně, protože v současné době teď neexistuje vlastně cena uhlíku, cena emisí uhlíku v zemědělské výrobě. Děkuji. Děkuji zástupci komise a na závěr má slovo pana Glattenfelder. Připomínám, že 14. července ve 12 hodin končí lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Tato Informace, kterou jsme od vás dostali, je velmi důležitá, pokud jde o lhůtu k předkládání pozměňovacích návrhů. Doufám, že na základě toho, co zde bylo řečeno, předloží kolegové své pozměňovací návrhy. Je velmi důležité vyjasnit, že pokud jde o tato řešení, nebo tedy o tato stanoviska, tak eh, u těchto stanovisek je omezená délka a já vás poprosím, abyste to měli na paměti. Sekretariát eh, byl už dost velkorysý v tom, že mě dal k dispozici uh, E, více místa. Já jsem kvůli tomuto prostorovému omezení nemohl začlenit všechny vaše vstupy. Já osobně bych nejradši předložil všechna tato témata, ale nemohl jsem to udělat, protože jsem e, omezen. Mám tedy zde toto prostorové omezení. I já předložím změny svého textu, vlastní pozměňovací návrhy takže zde budeme mít nový text a já doufám, že všichni předložíte své pozměňovací návrhy eh, v předložené lhůtě a doufám, že na základě toho se mě podaří vypracovat velmi dobrý dokument. Děkuji, děkuji a nyní si uděláme na minutku přestávku, aby si pan komisař eh, mohl zaujmout místo za předsednickým stolem a potom navážeme bodem 5 na pořadu jednání. evil. Faccio il mezzo. Sì. Ah, oui, mais moi, je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 důsledcích toho nedávno přijetého rozpočtového eh, rámce na příštích několik let. Jak víte, pan komisař? Dostal už hodně dotazů eh, k celému návrhu. Celá řada lidí má obavy eh, z těch věcí, které z toho vyplývají. protože se zdá, že v podstatě dochází k faktickému e, zmrazení. Možná někteří hovoří o tom, že v reálném vyjádření půjde o rozpočtové omezení nebo škrt. A nás tedy samozřejmě bude zajímat, jak tyto škrty odpovídají ambiciozním plánům na reformu zemědělství, týká se to zprávy Leona a Dese, to jsou naše příspěvky k reformě společné zemědělské politiky. Myslím, že eh, celý parlament dal velmi jasně najevo, že nechceme, aby společná zemědělská politika byla krácena na prostředcích, protože to je jednak v zájmu našich 10 milionů zemědělců, ale je to v zájmu všech Evropů, Evropanů. Budeme postupovat eh, obvyklým způsobem. Nejpříme dáme panu komisaři slovo a potom dám příležitost zástupcům politických skupin a potom ostatním členům výboru. Eh, máme na to hodinu a půl, je to velmi důležitá otázka a já tímto předávám slovo panu komisaři Čološovi. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, Nejprve Nejprve na úvod mi dovolte, abych řekl, že velmi rád vidím, že výbor pro zemědělství je velmi ambiciozní a že se velmi zajímá o ten příští společný rozpočet. A pokud eh, budou ambice pro ten příští rozpočet větší než ambice komise, tak z toho mám velkou radost. Teď je eh, na tahu rada společně s parlamentem, které musí zareagovat na návrh komise. Zpráva eh, výboru ŠUR navrhla zmrazení eh, rozpočtu na společnou zemědělskou politiku na úrovni roku 2013. A já vám chci ujistit, že na tomto základě eh, mý spolupracovníci v komisi pracují a na základě toho také navrhli reformu, ne, pardon, rozpočet pro společnou zemědělskou politiku. Je to nominální zmrazení, které nezahrnuje inflaci, druhém, prvním a druhém pilíře, ale k tomu se ještě dostanu podrobněji za okamžik. Nominální zmrazení na úrovni roku 2013, eh, také na základě hodnoty eura v roce 2011, a teď nechci zacházet do technických podrobností, plánuje se tedy s konstantní hodnotou eura. Na základě toho jsou v návrhu komise uvedené údaje potom by to bylo přibližně 300, 371 miliard eh, euro a veškeré ty debaty vyplývají eh, z tohoto údaje. Jsou to ty prostředky, které budou vypláceny. Změnil se v současných to představuje 418 eh, miliard euro v současném, podle současné hodnoty eura bez zohlednění inflace. Nicméně inflace e, byla e, v tom současném období pouze 1% a proto e, došlo ke snížení hodnoty na společnou změnskou politiku v celkovém vyjádření, protože se to nezapočítalo. A s tou inflací 1% jsme předpokládali postupné zavádění přímých pladeb pro e, nové členské státy po rozšíření. Že rozšíření začalo se stejně velkým rozpočtem a já to chci udělat takovým způsobem, aby pokud, i pokud budeme mít e, větší zohlednění inflace v prvním pilíře, tak můžeme eh, prostřednictvím toho postupného zavádění od roku 2014 se postarat tak, aby to nějak nemělo vliv na celkovou hodnotu prostředku. Takže co to jsme udělali, bylo že jsme eh, rozpočtou kapitolu 2, kterou řídí Komise pro zemědělství a která spojená s společnou zemědělskou politikou, bude financována i z jiných eh, rozpočtových kapitol. jde tedy o to, jak to financovat, aniž by došlo k ovlivnění přímých eh, plateb. Jde tedy o platby eh, vyhrazené pro Sanko, tady šlo o boj proti eh, chorobám plodin eh, a živočichů, 2,5 miliard současných eur. A potom je tady program pro ty nejvíce znevýhodněné, který představuje 2,5 v těch eh, konstantních eurech. Ale k tomu se ještě vrátím. Pořád je to komisař pro zemědělství, který bude mít na starosti tyto programy na základě rozšířeného právního základu. A co se týče protržních opatření, v každém roce se ty se financují intervence v značném rozsahu na řešení různých sanitárních krizí, které mají dopad na zemědělský trh, jako to bylo teď eh, v oblasti ovoce a zeleniny. Jde také o soukromé zásobování, předasování vepřivého masa v důsledku dioxinové krize v Německu. A to se teď navýší tak, aby to měli větší vliv na první pilíř a tady na kapitolu 2 a proto je zvláštní rubrika a je to zase 3,5 miliardy těch konstantních euro. Jde tedy o to, jak pokryt eh, finanční potřeby postupného zavádění v prvním pilíře bez toho, aby to měl vliv na platby v jiných oblastech. Což znamená, že až dosud se to financovalo zvyšováním o 1% inflace, ne, teda každý rok. To se vždycky vykompenzovalo částkou z rubriky 2, abychom a, a, použili jsme přitom jiné položky. A kromě toho Víte, že jsme několikrát hovořili o potřebě posílit souvislosti nebo propojení mezi zemědělstvím a vědou a výzkumem. A já jsem měl v úmyslu, abychom také v rámci druhého pilíře financovali akce inovace a výzkum v oblasti zemědělství. A proto jsme teď tady eh, zavedli částku 5,1 eh, současných eur v oblasti výzkumu. Tady jasně identifikovat, že to půjde na programy eh, související se zemědělstvím. Je to poprvé, kdy komise identifikuje velmi jasně ve svém eh, programu nebo rozpočtu na výzkum zemědělské položky, což um- znamená, že nám to umožní financovat aplikovaný výzkum, který bude zkoumat Eh, celou řadu aspektů a ta výhoda je v tom, že to bude financováno ze 100% z evropského rozpočtu. Protože to jde eh, z jeho rozpočtu na výzkum, protože v minulosti to šlo z druhého pilíře společné městské politiky, ale tam potom muselo být spolufinancování na národní úrovni. Ale to, že to teď je součástí eh, programu na výzkum, nám umožňuje 100% financování evropského rozpočtu. A celý ten rámec definice eh, v rámci rozpočtu eh, bude řízen našimi službami nebo to, to naším oddělením komise. A současně to bude v souladu s cíly, které jsme si stanovili pro SZP a já brzy eh, mezi vás přijdu, vám předložil návrh eh, takzvaného partnerství pro inovace v oblasti zemědělství, kde se bude definovat právě tento rámec pro využívání této části rozpočtu. A dále něco, co až jsme dosud neměli. V rámci globalizačního fondu jsme identifikovali částku 2,8 současných her, 2,5 těch konstantních eurech což je opět k dispozici zemědělcům v rámci společné zemědělské politiky na to, aby bylo možné financovat eh, náhrady zemědělcům vyplý těch škod, které, které eh, souvisejí s vývojem globálních trhů, s globalizačními trendy, protože i to může mít vliv na příjem zemědělců. Ale v současnosti nemáme konkrétní eh, nástroje, ani právní, ani finanční, abychom mohli zasáhnout v takových situacích. A od nyní tedy půjde o to, že budeme mít několik eh, souběžných nástrojů, jsou to přímé platby, dále jsou to ty vzájemné fondy, které eh, budou v druhém pilíře, ale souběžně s tím máme také možnost financovat eh, náhrady zemědělcům z globalizačního fondu. Toto všechno, a to bych chtěl přemenout, je to 5,1 1 miliard v těch běžných cenách což jsou všechno prostředky, které neexistovaly až dosud, a to ani právně, ani finančně vzato. Jsou to tedy eh, prostředky, které jdou nad rámec těch cílů eh, SZP a bude to kompenzovat to, že teď byla provedena ta korekce eh, inflací v druhém pilíře. Celkem tedy se dostáváme k částce 435 eh, miliard euro eh, v těch eh, běžných cenách a podle mých informací tato částka věnovaná na SZP umožňuje zachovat celkový objem těch prostředků, přestože kolikrát ty prostředky půjdou z jiných rozpočtových částí ale to už jsme říkali několikrát, že je to sektorová politika, která je propojena s dalšími sektory. A teď tedy máme společnou městskou politiku a krom té bude financována z různých částí rozpočtu. A konstrukce rozpočtu tedy bude odpovídat této diverzitě oblastí, které pokrývá SZP. A všechny ty částky a všechny ty různé rubriky, o kterých jsem hovořil, budou, pod, eh, budou řízeny komisařem, který má na starost zemědělství a službami, které pod něj spadají v rámci komise. A bude to reflektovat rozhodnutí, které přijmeme společně v rámci toho legislativního balíčku na reformu SZP. A na závěr bych vám chtěl pouze připomenout, že když jsem tady byl na slyšení, které proběhlo před mým jmenováním komisařem, tak jste se někteří z vás mě ptali, jaký byl můj postoj k tomu, že se hovořilo o tom, že má dojít ke snížení rozpočtu na společnou zemědělskou politiku o 15 až 30 A já jsem vám tehdy řekl, eh, a opakuji to i nyní, že eh, se nám podařilo tomu zabránit a že to je výsledek eh, veškeré té práce, kterou jsme společně odvedli, abychom mohli více otevřít společnou zemědělskou politiku celé evropské společnosti a že to opravňuje eh, udrž, udržení míry financování. Chci vám také říci, že Evropská komise by i ráda byla ambiciozní mm, eh, s ohledem na společnou zemědělskou politiku, tak, abychom mohli financovat různé další priority, které parlament požaduje po komisi a v tom současném kontextu um, SZP i nadále v příštím rozpočtovém období zůstává hlavní rozpočtovou položkou v evropském rozpočtu. Takže SZP je nejvíce financovanou politikou eh, z evropského rozpočtu. Tolik, eh, kolik jsem vám chtěl říct na úvod a samozřejmě podrobně můžu potom odpovědět na vaše otázky. Nemůžeme popřít, že náš komisař eh, uměl dobře argumentovat pro tento návrh komisaře Levandovského a komise. Okamžitě tedy zahájíme u koordinátorů a jako první má slovo Albert Des. Alberte. Vamos c'è convinti, Uvidíme, jestli nás přesvědčíš. Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři Čeloši. Já jsem velmi rád, že tak brzy po prezentaci návrhu rozpočtu strany komise jste mezi nás zavítal. Ale přes stručnost bych vám chtěl poděkovat za váš konstruktivní eh, přístup. Ten budete určitě potřebovat. Všichni víme, že všichni eh, Eh, velmi pečlivě sledují, jak se bude vyvíjet eh, rozpočet pro společnou německou politiku. Lidé to určitě nepustí ze zřetele, ale i bez toho je evidentní, že je potřebujeme, protože roste evropská populace, je potřeba rozšiřovat eh, zemědělskou produkci. Na těch věcech, o těch věcech budeme určitě diskutovat ještě v příštích měsících. pokud eh, by došlo ke krácení rozpočtu, tak bychom eh, nedokázali pochopit, proč dochází ke krácení pouze na této straně. Poslední v několika měsících se parlament několikrát také při schválení mé zprávy vyjádřil k tomu, že je potřeba, aby zemědělský rozpočet zůstal na stejné výši, jako to bylo dosud. A při veškerém tom množství těch různých úkolů, které je potřeba plnit, budoucnosti. A teď to nechápejte jako výčitko vůči vám, ale eh, je to spíše žádost na komisi, aby byl zachován eh, rozpočet ve současné výši. My tedy budeme čekat na zelenou knihu o podpoře a sdílení informací eh, v oblasti zemědělství, protože tady se předpokládají prostředky Eh, které by byly v porovnání se současností eh, nižší. A to určitě není dobře, protože musíme vždycky dbát v evropském rozpočtu na to, aby odbyt naší produkce byl i nadále podporovan. A kdyby to byla nižší částka, tak by eh, bylo potřeba, aby to bylo nějakým způsobem oprávněno. Možná, že se mýlím, ale Eh, pokud ano, tak mě prosím eh, opravte a vysvětlete mi, jak to s tím vypadá. Potom eh, bych se chtěl zmínit o rozdělení mezi českými státy, o 30% na zezelenění zemědělství. A rád bych ke všem těmto věcem znal podrobnosti, tak abychom se mohli, abychom mohli připravit naši legislativní práci. Eh, s totaličními Myslím si, že komise by měla udělat ten krok dopředu a eh, měla by být eh, stílnější nebo informovativnější, informativnější, než je v tom současném sdělení o příštím rozpočtovém výhledu. Naše politická skupina vás může, pane komisaři, masivně podpořit, pokud na závěr bude eh, to příště financování SZP mít solidní základ. Já už jsem v minulosti, když se schvalovala moje zpráva, řekl, že tady na výboru pro zemědělství budete mít vždy podporu, pokud eh, budeme dbát eh, zájmu zemědělců a my budeme s vámi rádi už se spolupracovat, abychom tyto společné zájmy v budoucnosti prosadili. Grazie Albert. Děkuji, Alberte. Luis Capula Santos. Děkuji, pane komisaři. I já se připojuji k tomu, že poděkuji za to, že jste přišel dnes mezi nás a že jste nám neustále k dispozici. Všichni si uvědomujeme, jak je toto jednání problematické a já rozhodně nespochybňuji vaše úsilí. Vím, že jste se hodně snažil, abyste získal pro zemědělství co nejlepší rozpočet, ale musím vám přiznat, že tento návrh zůstal velmi daleko, velmi vzdálen našemu očekávání. A říkám to s veškerou legitimitou tohoto parlamentu, který velkou většinou schválil jasné stanovisko v této oblasti. Stanovisko, jehož cílem je hájit zachování rozpočtu pro zemědělství na úrovni z roku 2013. A já si myslím, že rozpočtová úroveň musí být interpretována v reálných hodnotách a bohužel to není ten případ. A už jsem viděl různé reakce, komentáře. V kanceláři jsme to počítali a myslíme si, že skutečný pokles je ve výši 7 až 10 bez ohledu na těch 15 miliard, které zůstávají mimo zemědělský rozpočet. Já si myslím, pane komisaři, že by bylo vhodné, abyste nám tento bod vysvětlil trochu více do podrobností, protože musíme vědět, jak ta rezerva pro tržní krize bude využívána, jakým způsobem se aktivuje. Je pravda, že máme i jiné tržní nástroje, které schválíme v rámci SZP, ale já mám pochybnosti, pokud jde o skutečnou kapacitu využívání globalizačního fondu. Takže si myslím, nebo mám strach, že některé z těchto fondů budou spíše virtuální než reálné, pokud jde o jejich kapacitu využívání a schopnost tedy využít těchto fondů. Pane komisaři, já si myslím, že je to věc, na které bychom měli pracovat, je to základ pro práci, eh, který bohužel není na úrovni našeho očekávání, ale doufám, že budete aspoň důsledný Stejně jako my jsme důslední zde v Evropském parlamentu. Naše stanovisko není jen stanoviskem eh, poslanců a členů tedy zemědělského výboru, bylo to schváleno celým plénem Evropského parlamentu. Takže my jsme vašimi spojenci, abychom se pokusili společně zlepšit ten návrh a pomoci vám získat eh, rozpočet, eh, který bude na úrovni výzev, které před námi stojí. Děkuji a slovo má George Lyon, prosím. Commissioner. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, nejprve mi dovolte, abych vám poblapřal k tomu, že bojujete v ringu velmi odhodlaně. Parlament vás několikrát podpořil a prohlásil, že je potřeba zachovat rozpočet. Možná, že jsme měli říci, že ten rozpočet má být zachován v reálném vyjádření. Jedna obava, kterou jsem chtěl tady říci, se týká analýzy údajů, když je porovnáme s tím obdobím 2007 až 2013 a porovnáme to s tím předběžnými čísly na to příští rozpočtové období, tak například u té části 2 je ten škrt 50 miliard, v jiných části je to 40, když to porovnáme s těmi celkovými částkami u těch obou období. A to na základě stálých cen za rok 2011, takže tady bude potřeba eh, bolestivě škrtat. Já beru na vědomí, že jste ohlásil 50 nebo kolik eh, miliard nových prostředků z různých jiných částí rozpočtu. když uděláme na politiku soudržnosti, tak v reálném vyjádření tady dochází k navýšení, nejenom v tom nominálním vyjádření, takže tam škrtat vůbec nemusí. A já mám trošku obavu, že zemědělství teď trochu utrpí. A to jsou ty dvě velké oblasti, které jsou nejvíce financovány z evropského rozpočtu. Když se podíváme na údaje za jednotlivé roky, a porovnáme například, kolik jde na určitou věc v roce 2017 a kolik nich mají v roce 2020, tak dochází ke značnému omezení až o 20%. A podle mě je tady potřeba se ptát, jestli ještě pořád budeme moci financovat přímé platby bez nějakých bolestných škrtů. A jak to chcete tedy udělat? A přitom ještě eh, naplnit to očekávání nových členských států, že jim zvýšíte přímé platby a také, že budete financovat nové členské státy, které vstoupí do EU. Protože se podíváte na to každoroční vyjádření a jak tak dochází k omezení prostředků, tak mi není úplně jasné, jak to všechno zvládnete. A když se podíváme na ty nové prostředky, na ten systém, který to umožní, to můžete mimo část dvě a potom, když se to ne Nevím, jestli to funguje tak, že když se to nevyčerpá, tak je to možné převést někam jinam eh, v každém z roku na rok. Možná byste nám to také mohl objasnit, jak to funguje. Tak co se týče rezerv na ty krize 3,5 miliardy, jak to bude fungovat? Budete mít k tomu přístup, nebo budete muset mít nějaké schválení někoho jiného? Jak eh, například eh, zajistíte, aby to šlo využít, pokud dojde k eh, poklesu cen a budete chtít intervenovat na trzích. A co se stane s tím prostředky, pokud se v jednom roce nevyčerpají, jestli se rozpustí v rozpočtu, anebo budou prioritně věnovat něco jiného. Děkuji to zvíš, za ty zníšené investice do vědy a výzkumu, to je výborná zpráva. A ještě jedna velmi důležitá věc, zejména pro Skotsko, možná také pro eh, Spojené království a Francii. Tady je 2,5 miliard v tom globalizačním fondu úhrady eh, škod eh, z vyplývající z té dohody s Mercosurem. Mohl byste nám říct, jak to bude fungovat, pokud tomu rozumím dobře, tak to jsou jednorázové platby, aby se váš podnik mohl přizpůsobit. Ale znamená to, že například v sektoru hovězího budeme platit zemědělcům, aby si zvolili nějaký jiný směr podnikání, nebo je budeme eh, platit za to, aby odešli, aby přestali podnikat? Na to bych se chtěl rád také zeptat. Grazie, George. James Děkuji, George. James Nicholson. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl eh, říci, že jsem s velkým zájmem poslouchal, co jste říkal a uvědomuji si, že když jste tady v roce 2009 eh, s námi byl, tak se hodně hovořilo o škrtech v rozpočtu a nikdo z nás si nemyslel, že by bylo špatné říci, že k ním eh, nedojde, protože eh, se hovořilo o 29% až 30%, možná, že to bylo trošku přehnané. A já jsem první eh, z lidí, kteří řekne, že statistiky, ze statistik o statistikách je možné říkat v podstatě cokoliv. Ale jinak si myslím, eh, pane komisaři, že se zasloužíte pochválit za to, že se vám podařilo zajistit aspoň ty prostředky, o kterých jste hovořil. Nicméně, hořkou pravdou je, když se podíváme do historie SZP, že eh, je vystavena tlakům všech v Evropě, protože pokud mají eh, někteří dostat více peněz, tak ty peníze musí přijít z rozpočtu na SZP a to je pravda, se kterou se potýkáme už celou řadu let, ale já bych se vás chtěl zeptat, jak si myslíte, že ten navržený rozpočet bude odpovídat eh, to, o čem hovoří Eh, o čem se ve společnosti hovoří. Jak zajistí tedy eh, za bez, eh, bezpečné dodávky potravin? Může to být v budoucnosti zajištěno za těchto prostředků? Protože to bude asi potřeba někde vykompenzovat. Bude to jedno měřítko jestli budeme schopni eh, dostat to, co si o tom slibujeme. Jinak také, podobně jako George, vítám investice do vědy a výzkumu, protože to bylo v minulosti eh, zanedbáváno. To je rozhodně dobře. A ten globalizační fond, o no, to mě také zajímá. A sice, jestli to bude taková ulitba mm, těm hověz, chovatelům hovězího dobytka za to, že byla uzavřena dohoda s Mercosurem. A nebo bude se týkat pouze této oblasti nebo jiných oblastí, protože pokud ano, tak eh, vám chci říct, že to nebude stačit. Protože by to znamenalo, že naši zemědělci budou mít svázané ruce a přitom eh, se bude dovážet hovězí maso odinut. A já rozhodně tomu nebudu chtít přihlížet. A eh, taková sladidla, takové pobídky eh, v této podobě nebudeme moci přijmout. A další věc, které jsem si všiml, je flexibilita mezi tím prvním a druhým pilířem. týká se to také spolufinancování. Znamená to, že státy budou moci využít prostředky z pilíře bez eh, prav, různých pravidel. A další věc, na kterou jsem se chtěl zeptat, souvisí to s poznámkou prvního řečníka, což byl pan Des, který Eh, říkal, že možná eh, zacházíte do těch podrobností o rozpočtu příliš brzo. Ale jak chcete zajistit, aby tady bylo 30% na to zazelenění zemědělství? Eh, jak to chcete zajistit, pokud teď, na to, ani, teď to ani není potřeba? Já myslím, že to je otázka, kterou můžeme řešit v příštích 18 měsících, až budeme mít před sebou právní legislativní text. Eh, někdy nebo na podzim, ale teď eh, navrhovat 30% v pilíři 1 na to zazelenění eh, je podle mě nepřijatelné a velmi obtížně se s tím bude pracovat, protože v okamžiku, kdy budete o těchto věcech hovořit, tak to bude znamenat, že se tím vytvoří více byrokracie a více problémů. Bude se muset zaměstnat více lidí, kteří to budou být na starosti a ty peníze nepůjdou těm, kteří je potřebují, což jsou zemědělci, Eh, kteří se starají o zabezpečení dodávek potravin pro všechny v Evropě. Thanks, Jim. Martino. Děkuji, Jim. Nyní Martin Ausling. Děkuji, pane komisaři. Já bych vám chtěl poblahopřát k předložení tohoto návrhu, protože když budeme upřímní mezi sebou, tak eh, před rokem to nebylo úplně tak jisté, že dostaneme prostředky v tomto rozsahu na zemědělství. A já si pamatuji na údaje, které, kterým se říkalo non-papers, které tady obíhaly a které úplně otevřeně hovořily o tom, že se v eh, zemědělství bude hodně škrtat. A proto si myslím, že přinejmenším můžeme být spokojeni s předlohou tohoto návrhu, což ale neříká, a to chci také jasně říci, že výdaje a jejich rozdělení je správně nastaveno, protože to je otázka, jak ty prostředky vlastně budou rozděleny, kam půjdou, kdo to bude mít na starosti a jak to bude eh, přerozdělováno jednak mezi většinskými státy, ale jednak také v rámci sektoru zemědělství jako takové. Tyto diskuse určitě ještě u konce nejsou. A na rozdíl od mého předřečníka, z, eh, tedy z EPP a z toho dalšího si nemyslím, že není dobře teď hovořit o těch 30% na zezelenění zemědělství. Já si myslím, že bylo dobře, abychom o tom začali hovořit a myslím si, že těch 30% je také záruka pro to, že jsme vůbec dostali eh, rozpočet v této výši. Eh, že už se tady to neodvíjí od té logiky eh, neustálého vyrovnávání a kompenzací, ale že se zemědělství stává Eh, ekologičtějším, což umožnilo přesvědčit ostatní, že eh, rozpočet na zemědělství musí být udržen na stejné výši, pokud tedy eh, můžeme hovořit o stejné výši. A potom mám otázku týkající se vlastně té architektury pilířů. Je pravda, že druhý pilíř jsme uhájili v současné výši, přestože z mého pohledu by možná bylo lepší aby se to postavení druhého pilíře nebylo tak silné, ale v rámci toho druhého pilíře, a to musí být jasné, by nemělo docházet k tomu, že prostředky z druhého pilíře se potom používají k navýšení prostředků v rámci prvního pilíře. Myslím, že ta struktura musí být eh, konsistentní, musí být zachována a já bych očekával, že v rámci reformy SZP všechny země eh, budou ty pilíře vystuženy různými ekologickými programy a programy na podporu znevýhodněných regionů. To je úkolem evropských programů a já si myslím, že ty peníze by neměly jít na první pilíře a na ty přímé platby. Také program LEADER je klíčový. Programy jako je LEADER musí být dále rozvíjeny a rozšiřovány. A dále si myslím, že se teď podíváme na ty nové prostředky, které mají přijít do zemědělství, tedy ty prostředky na výzkum, to je výborně že se to podařilo, ale i tady vystává otázka, na co přesně ty peníze půjdou. Já si eh, eh, také dovedu představit, že to bude kompenzace za Mercosur, jak o tom hovořili kolegové. Myslím si, že musíme více investovat do udržitelného zemědělství a že ty investice musí být správně vynaloženy a tady bude výzkum klíčový. Jinak mám otázku podobnou jako ostatní kolegové. A sice, jak jisté jsou ty prostředky z globalizačního fondu, jak se mohou uh, využívat, kdo o tom bude rozhodovat, to je podle mě ještě otevřená věc. Kdybychom už s tím teď mohli počítat, eh, tak by to bylo výborné, ale pokud to bude využíváno také pro různé intervence, nebo když se to nevyužije, tak se to převede do nějaké rezervy. To všechno by nás zajímalo. Jinak eh, ještě jednou chci říci, že v zásadě jsem přesvědčen o tom, že se nacházíme na správné cestě, že bylo jasné, že asi prostředky navýšeny nebudou, ale že toto je objem prostředků, se kterým je možné žít. A teď se musíme bavit o tom, jak se to přesně přerozdělí. Víme, že to je pořád ještě ve stádiu návrhu rozpočtu a že rozhodně to, co předložil předseda komise Barozo, není to, eh, s čím budou nakonec eh, členské státy souhlasit a všechno je pořád otevřené. Dané dopředu není nic. Grazie Martin Lorenzo Fontana. Děkuji Martine Lorenzo Fontana. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel. Já, pane komisaři, jsem opravdu přesvědčen, že jste udělal, co bylo ve vašich silách, abyste se pokusil hájit rozpočet společné zemědělské politiky, i když samozřejmě z našeho hlediska jsou tam jasné škrty, které, jak jste říkal vy, znamenají také to, že teď je míč na naší straně hřiště a my jako parlament a zemědělský výbor musíme uplatnit eh, své vlastní páky. Já jsem rád, eh, že hovoříte o tomto fondu pro přizpůsobení se globalizaci, ale rád bych slyšel další podrobnosti, protože si myslím, že v tom právě bude budoucnost Evropy, že budoucnost evropského zemědělství především bude založena na tom, zda naše zemědělství bude schopno eh, čelit globalizaci a boji na světovém trhu. Víme, kolik problémů mají naši zemědělci právě z toho důvodu, z tohoto hlediska. Potom, pane komisaři, otázka. Uh, vy jste odvedl skvělou práci, ale neustále slyšíme, že SZP musí být zkrácená, že zemědělství už nemá takový význam jako v minulosti. A já se vás ptám, Nevní v Evropě takové ovzduší, že by se řeklo, prostě zrušíme zemědělství, pěstovat budeme někde jinde, chovat budeme někde jinde a v Evropě se budeme věnovat něčemu jinému. Já když se dívám na to, co dělají mi kamarádi zemědělci, nedokáží prodat své produkty, protože mají výrobní náklady, které jsou vyšší než jejich eh, výnosy, tak si říkám, zda zde není takováto vůle zničit evropské zemědělství. Já doufám, že tomu tak není a myslím si, že bychom měli všichni společně bojovat za to, aby se tak nestalo. Děkuji, pan Rubix. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se připojil ke kolegům, kteří zmiňovali skutečnost, že jsme nesmírně potěšeni, že jste mezi nás přišel. Přicházíte mezi nás často a diskutujeme navzájem velmi otevřeně. Zároveň jsem ale dospěl k závěru, že čím dříve nastane historický okamžik, kdy budeme muset dostat svým slibům a promítnout je do konkrétních čísel a finančních prostředků, eh, že tak jakmile se blíží to okamžik, vždycky ukazuje, že naše peněženky jsou prázdnější a prázdnější. A pane komisaři, jsem se vás několikrát ptal, jak mohu vysvětlit svým voličům v Lotyšsku, že my dostáváme nejnižší přímé platby z celé EU. Jsme na 27. příčce v tomto. Již jsme mnohokrát hovořili o tom, že je třeba eh, tyto platby vyrovnat, že musíme pomoci těm kdo zaostávají. A přesto stále vidím a čtu, že do roku 2020 budou lotiští zemědělci dostávat pouze 52 úrovně přímých pladeb, eh, která je průměrem EU. Já toto svým voličům nedokážu vysvětlit. A lotyšský tisk se k tomu také staví velmi negativně. Pak ovšem my možná také splníme své závazky pouze na 52%. Ehm, víte, lidé opravdu nevědí, nevědí, jak se zajistit živobytí. Ehm, v rozpočtu je hodně peněz, můžeme eh, s těmito prostředky hýbat mezi různými, mezi různými eh, kapitolami a okruhy. To je možné, ale co tady musíme udělat proto, aby se ten problém vyřešil, aby bylo dost finančních prostředků. Měli bychom pamatovat na to, že společná zemědělská politika a zemědělství vůbec patří k, nejspole- k nejdůležitějším společným politikám, které drží EU pohromadě. a nemůžeme, nesplněnými sliby podrývat důvěru v Evropskou unii. Doufám, že společně se nám podaří dosáhnout alespoň nějakého pozitivního výsledku. Děkuji za toto první kolo úvah ze strany všech koordinátorů. Hned dám slovo panu komisaři, aby mohl odpovědět a potom budeme samozřejmě pokračovat se všemi ostatními poslanci. Prosím, Dačane. Euh, Děkuji. Ano, vezmu tedy vaše dotazy jeden po druhém. Pan Des hovořil o tom, že SZP je jediná rozporná politika. My jsme eh, stejný, eh, stejný způsob výpočtu uplatnili jak u SZP, tak u, eh, u strukturální politiky stejný vzorec byl uplatněn, uplatněn na zmrazení prostředků. A já jsem si samozřejmě četla zprávu vašeho parlamentního výboru SUR, kde se hovoří o tom, že je třeba zachovat rozpočet na SZB, aniž by se eh, to dále rozebíralo eh, na vliv inflace a, tak, a jak ten eh, výpočet provést. Já vím, že se objevily poznací návrhy, které šly tímto směrem, ale nebyly přijaty. Komise tedy vzala tyto požadavky parlamentu a uplatnila je na soudržnost i na e, společnou zemědělskou politiku. A u soudržnosti, pokud e, dáte stranu 50 miliard v konstantních, ve stálých eurech, což je vyčleněno na infrastrukturní nástroje, na propojení Evropy, tak e, uvidíte, že politika soudržnosti je v úplně stejné situaci. Až na to, že jsme vytvořili pojitko mezi touto rozpočtovou obálkou a e, soudržností, protože část e, toho rozpočtu na e, propojenou Evropu půjde z rozpočtu na soudržnost. Teď nebudu zacházet do podrobností, ale když se podíváme tady na čisté částky, na soudržnost a na společnou zemědělskou politiku, tak tam byla uplatněna stejná metoda. Což je důvod, proč, jak jsem říkal, Eh, z toho, u toho celkového objemu rozpočtu, podle celkového objemu rozpočtových prostředků zůstává SZP stále eh, hlavní eh, politikou EU. Pokud o zelenou knihu o propagaci, tak k tomu se ještě vrátíme. Mám stále záměr financovat propagační kampaně. Domnívám se, že s těmi prostředky, které budeme mít k dispozici, bude možné eh, i toto, toto realizovat. Ten záměr tedy zůstává neměný. Dále ve sdělení se objevily určité podrobnosti, tak abychom právě ukázali, že SZP je politika, která eh, je spojená s jinými, je napojená na jiné oblasti. Například životní prostředí, klimatické změny, Takže spíše než atakovat komisi eh, s tím, že eh, nezohlednila ambice, které jsou obsaženy ve strategii EU 2020, jsme ukázali a eh, i zde v diskuse to mnohokrát zaznívalo, že SZP je sice sektorová politika, ale má multisektorové aspekty a proto jsme tam uvedli některé příklady v našem zelení toho, že SZP má ambici Eh, přispět naplňování některých cílů obsažených ve strategii EU 2020, a to zcela konkrétním způsobem. Eh, vy jste hovořil o tom, že SZP musí přispět na jedné straně k zabezpečení dodávek potravin a zároveň je třeba i lépe sladit s cíly strategie EU 2020. A těmi jednotlivými prvky legislativního návrhu jsme se snažili právě o toto, aniž bychom zacházeli do příliš velkých podrobností. Proto jsme tam uvedli to procento na ekologičtění SZP. E, opět pokud o obsah, budeme to ještě probírat. Objeví se to potom e, v legislativních e, návrzích či návrhu, jak to bude prováděno. Já bych se přidržel stále Eh, co možná nejjednodušší realizace bez nadměrné byrokracie, ale chtěli jsme prostě eh, ukázat, že SZP také může přispívat k naplňování těchto cílů. Eh, pane Des, my jsme se nevraceli k tomu k rozdělení distribuce mezi členskými, členské státy, protože toto proběhne až v rámci reformy SZP. My jsme tam tedy pouze uvedli celkový objem a částky na první a druhý pilíř s tím, že, jak jsme řekli, existuje možnost v některých případech za určitých podmínek transferu mezi oběma pilíři, tak, aby, tak, aby, tak abychom úplně nezmrazili diskusy kolem eh, legislativního návrhu k CZP, protože eh, v té diskusi eh, k, legislativním, k legislativnímu návrhu v tom konečném dolaďování možná dojde k určitým uh, adjustacím, vůči um, té či oné členské zemi, tak abychom, tak abychom se dobrali dohody. Jak víte, jednotlivé členské státy mají specifickou situaci a my jsme eh, nechtěli eh, mít eh, úplně svázané ruce, jak pro komise, tak pro tak pro parlament, následně v tom vyjednávání. Ale ta flexibilita, to chci jasně říct, to není flexibilita, kterou dáme jaksi na věky členským státům, aby prováděly transfery převody prostředků mezi prvním a druhým pilířem. E, částky pro první a druhý pilíř budou jasně stanoveny pro každý členský stát e, v legislativním balíčku v té reformě, e, kterou navrhneme. Ale tady jsme zatím ponechali tuto možnost, tak aby bylo možné vyjednávat v rámci vypracovávání legislativního balíčku. A nejde o to dát flexibilitu členským státům. Tato, tuto flexibilitu bude mít komisař pro zemědělství v návrhu, se kterým vystoupí a kromě toho tato flexibilita může jít tím eh, či o ním směrem. Například eh, jsme uvedli, a to je v každém případě moje představa, že prostředky, které možná získat eh, aplikaci cuppingu, nebo ponechány členským státům a budou převedeny na první nebo druhý pilíř, aby se financovala některá, financovaly některé typy opatření. Potřebujeme tedy také tuto pružnost, tuto možnost pro diskuse, pro jednání a proto jsme tam uvedli tu větu obsahující slovo flexibilita, ale nepůjde o věčnou flexibilitu pro členské státy, jde o flexibilitu pro rozhodující orgány na, na uh, úrovni EU, pokud jde o, než tedy padne rozhodnutí o reformě OSZP. Dále eh, ta rezerva pro případ eh, krize na trhu, jakým způsobem bude aktivována. Pokud jste si ten text přečetli, můžete vidět, že jsme tam explicitně uvedli, že eh, tyto prostředky eh, budou využívány se stejnou mírou flexibility, jako máme aktuálně nastaveno pro intervence komise v krizových situacích. To znamená, šlo by o mobilizaci eh, prostředků, která by byla tak rychlá, jako nyní v rámci SZP, je-li to nutné za příslušných tedy situací. Ten postup je rychlý a nežádá si to mm, nějaké příliš byrokratické rozhodovací mechanismy. Ale jistě se také vzpomenete, proč je důležité, že máme tuto rezervu pro případ krize na trhu, která stojí mimo celkový rozpočet, který zahrnuje také přímé platby a proč máme eh, přímé platby a jiná, tedy jiné typy e, tržních opatření. Vzpomenete si jistě, že často, prakticky každý rok, máme v prvním pilíři částky, které nebyly vyčerpány, protože e, nenastala taková situace na trhu. Krizová tedy. A proto každý rok dochází eh, ke, eh, ke škrtům, respektive k převodům prostředků z prvního pilíře jinam na jiné výdaje a potom eh, mimo vně tady vzniká dojem, že v SZP je příliš mnoho peněz, které tato politika nedokáže ani vyčerpat. Víte, že to byly často prostředky na tedy řízení trhu a pokud nenastala krizová situace, nevyužili jsme je. Nyní tím, že tyto prostředky postavíme Eh, do oddělené části rozpočtu mimo přímé platby bude jasné, eh, jak vypadají ty víceméně fixní platby u přímých plateb nebo, eh, nebo dále u ovoce a zeleniny, u vyražství a tak dále, víceméně stále výdaje a potom budeme mít, potom jsme měli proměnlivou část, která se čerpá podle potřeby. A nyní tedy tato eh, část eh, těch proměnlivých prostředků eh, bude postavena mimo ten příslušný tu rozpočtovou položku, která se týká přímých pladeb a bude to tedy ovšem přesto vyhrazeno pro zemědělství. Také víte, že stále více nastávají krizové situace na trhu, což souvisí často s, s hygienickými, epidemiologickými krizemi. Toto členění rozpočtu nám také tady usnadní práci s tím, že ovšem samozřejmě tyto částky, s tím, že tyto částky budou moci být rychle vyňaty z rezervy, rychle uplatněny. Eh, u této rezervy pro krize na trhu stejně jako fond pro globalizaci, eh, vy jste se mě ptali, jak tento fond, eh, jak se s ním bude pracovat, bude třeba do budoucna to ještě legislativně upřesnit do detailu, jak, za jakých situací, jakým způsobem se bude pracovat s těmito prostředky. My tady vystoupíme s konkrétnějšími návrhy, protože to poprvé, kdy máme v rozpočtu tuto položku a bude třeba také podle toho eh, to upravit legislativně, nadefinovat. Eh, ale tento fond pro globalizaci, to vás mohu ujistit, pane Nikolsne, že moje stanovisko, pokud je o vědnání eh, mezinárodních obchodních dohod týkajících zemědělství, se nemění. Já i nadále jsem velice pozorný k průběhu těchto jednání tam, kde to souvisí s fondem pro globalizaci. Tím, že tento fond máme zaveden, to neznamená, že můžeme být pružnější v našich mezinárodních jednáních. E, protože e, ztráty e, ztráty vzešle ze špatného jednání mezinárodních dohod to nemohou být kompenzovány z Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Naopak potřebujeme dobře vyjednané obchodní dohody, které ovšem mohou mít určité konjunkturální dopady v tom či onom regionu, nebo někdy máme obchodní dohody, kdy eh, ten eh, či onen rok eh, jsou příjmy zemědělců ovlivněny situací na mezinárodních trzích kvůli volatilitě cen, mezinárodních cen, kvůli spekulacím. A doposud jsme v rozpočtu pro SZP neměli ani rozpočtovou položku, ani příslušný právní základ pro to, abychom případně mohli eh, zemědělce kompenzovat za eh, ztráty příjmů související s fluktuacemi, s fluktuací cen na mezinárodních trzích, pokud by šlo tedy o nějaké eh, razovnější fluktuace, s tím, že by šlo o mezinárodní trhy, nikoli evropské. Proto tedy, až nastavíme eh, regulativní rámec pro využívání eh, tohoto fondu, budeme moci s tímto fondem pracovat mnohem šířeji eh, než pouze v souvislosti ne, než pouze v rámci těch obchodních domot. Proto také ve svém zelení to, to definujeme šířeji a neomezili jsme se pouze na obchodní dohody. Pane Lajone, já jsem vysvětlil, že podle mého názoru a podle propočtu, které jsme e, provedli, e, podívateli se na politiku soudržnosti a SZP, politiku soudržnosti bez tedy toho nástroje na propojení Evropy, e, pak metodika výpočtu je totožná pro obě politiky. Tím, že jsme z prvního pilíře vyvedli některé, některé výdaje, Eh, jsme tedy vyčlenili eh, dostatečné, eh, dostatečný objem prostředků, tak abychom mohli financovat phasing in pro nové členské státy, aniž by to mělo dopad na přímé platby jiných členských států. V současné době ten phasing in financujeme, jak jsem říkal, započtením inflace 1%, 1% v prvním pilíři. Vyčlenili jsme tedy dostatečné objemy prostředků tím, že se to zaneslo na jiné rozpočtové řádky. Tak jsme mohli tedy pokrýt finanční potřeby spojené s phasing jenem, aniž, by, eh, aniž bychom se dotkli eh, objem, globálního objemu přímých plade pro jiné členské státy. Pokud je o fond pro krizi, krizové situace a pro globalizaci, jak už jsem řekla, bude třeba eh, provést zpřesnění právního rámce pro nakládání s těmito nástroji ale pokud je o nevyčerpaný rozpočet, finanční výhledy počítají také s určitou flexibilitou, což nám umožní eh, ty prostředky zařadit pod jiné priority, ale eh, to bude třeba ještě nadefinovat v rámci společné zemědělské politiky. Pan Nicholson se tázal, jakým způsobem rozpočet eh, zaručuje Eh, bezpečnost dodávek, eh, zajištění tedy bezpeč, eh, potra, dodávek potravin. Myslím si, že bude třeba ta odpověď bude záviset na tom, jak bude v legislativním balíčku to nadefinováno. Nyní pokud jde o pohonné hmoty, já si myslím, že je důležité zajistit, abychom měli potřebný minimální objem pohonných hmot. Teď dále můžeme vlastně se nadefinovat tu, ten, tu, tu hybnou sílu SZP, ten, ten, to je ten legislativní balíček, není bude třeba tedy nadefinovat, eh, jak pracovat s neponými hmotami, abychom dosahovali cílu, které jsme si stanovili. Ale je třeba zachovat ty prostředky na přímé platby, eh, dále to, že jsme také tam doplnili nové rozpočtové položky, abychom eh, dokázali zohlednit také dopad globalizace či se připravit na řešení krizových situací. A pokud to pokud říkáte, že nemáme dostatečné prostředky na ambice prvního pilíře, já si myslím, že toto vše jde eh, směrem právě k ošetření a k finančnímu zajištění našich eh, ambicí. Dále Bránili jsme se tomu zacházet do přílišných podrobností ohledně, eh, ohledně reformy v tom, v tom finančním balíčku, ale natřetli jsme a jsme určité prvky, které ukazují, jak jakým způsobem to je u SZP, jakým způsobem SZP také dokáže přispívat k naplňování jiných cílů zakotvených ve strategii EU 2020. Proto jsme tam tedy zpřesnili tyto prvky, to byl jediný důvod. Nicméně přesto nám to ponechává dostatečnou, dostatečný prostor pro vyjednávání. Nechtěli jsme tady v legislativním balíčku zacházet do příštích detailů ohledně reformy. Pane Hojslingu, eh, druhý pilíř, eh, proto jsme tam uvedli jasně také částky pro druhý pilíř, abychom měli jistotu, že eh, zachováme aktuální proporce mezi prvním a druhým pilířem. A ještě opakuji, transfery mezi prvním a druhým nebo druhým a prvním pilířem, to je pouze manévrovací prostor, který bude mít zákonodárce, až bude definovat právní základ pro reformu SZP. Není to flexibilita, kterou bychom ponechali členským státům i do budoucna. V legislativním balíčku jasně nadefinujeme eh, rozdělení finančních prostředků mezi členské státy a mezi jednotlivé pilíře a takto je třeba interpretovat tu větu, která eh, obsahuje slova flexibilita transferu, převodu prostředků mezi členskými státy. Dále rozpo, rozpočet na výzkum a vývoj, eh, jakým způsobem eh, bude rozdělen, sdílen. Eh, tady opět je třeba definovat právní základ, proto, jak jsem říkala, vystoupíme se sdělením o Evropském inovativním partnerství, kde budeme definovat určité principy a poté bude také prováděcí příručka vypracována, kde budou ošetřeny podrobnosti. V každém případě to bude program, který bude řízen na evropské úrovni. Eh, nicméně obsah potom bude dále nadefinován v jednotlivých legislativních návrzích. Pane Fontana, eh, myslím, že způsob, jakým komise eh, nyní prezentuje místo SZP v evropském rozpočtu, to, to myslím, že poukazuje na cokoliv, jenom ne na to, že, by, že bychom chtěli eliminovat zemědělství v Evropské unii. Eh, myslím si, že je z toho naprosto patrné, že pro Evropskou komisi eh, SZP i nadále eh, zůstává prioritou i v příštích finančních výhledech. Ten rozpočet je i nadále konsistentní, i nadále je to největší položka v rozpočtu. Navzdory obtížné hospodářské situaci tady to zůstává nastaveno jako komunitární politika s komunitárním rozpočtem. To si myslím, že je politický signál, který je naprosto jasný. Dále Eh, pokud je o přímé platby pro některé země, zde jsme nedefinovali rozdělení prostředků, konkrétně pro Lotyšsko, Litvu či jiné země. Eh, toto bude ošetřeno opět v legislativním balíčku. Není cílem finančních výhledů nadefinovat eh, úrovně plateb pro jednotlivé země. Takže tolik k dosavadním dotazům. Děkuji, děkuji pane komisaři. Myslím si, že toto první kolo otázek a odpovědí nám už jasně ukázalo cestu. Teď budeme pokračovat eh, s dalšími poslanci. 21 se jich přihlásilo o slovo, takže prosím, buďte struční. Jako první má slovo Elizabeth Jegle a potom Stefan Lefol. Děkuji. Já se také pokusím být eh, stručná, pane předsedo. Pane komisaři, vy jste zejména na úvod eh, už odpověděl na řadu otázek. Já bych se pokusila koncentrovat na dvě věci, které podle mě stojí za zdůraznění. Je to ta eh, propojení mezi prvním a druhým pilířem a to ten takzvaný greening, to zazelenění, což já v zásadě podporuji. Jak určitě víte a podporuji také toho s pohledem na to, kolik už toho bylo v jednotlivých členských zemích této oblasti odvedeno. A z toho titulu mi jde o to, aby nedocházelo k diskriminaci těch zemědělců v těch členských zemích, kteří už něco dělají. Ale to, že v Evropě potřebujeme více zezelenit, to eh, naprosto podporuji. Ale eh, dále mi jde o to, abychom měli i nadále druhý, eh, silný druhý pilíř, zejména v těch regionech, které nemají nárok na prostředky ze strukturálních fondů, což je například můj region. A tady ty prostředky z druhého pilíře jsou způsobem, jak můžeme lidi motivovat a dát jim najevo, dělejte evropskou zemědělskou politiku, protože to je velmi kontrolní oblast, protože to sebou přináší něco dobrého. A je tady na nás velký tlak, abychom Eh, to tak dále i nadále. Astrid, mohla bys prosím tě eh, být potichu? Potom k těm bilaterálním eh, dohodám obchodním je potřeba, abychom jim ukázali, že řešíme problémy, které z toho vyplývají. A já mám trochu problém s tím, že to vidět není, protože není úplně bezdůvodné, když se řekne, že a jednotlivé dohody možná jsou některé dobré, ale celkově je potřeba se podívat na to, kolik peněz eh, evropských zemědělců je obětováno eh, prostřednictvím těchto dohod a co s tím jako celkem a jak to kompenzovat. A třetí věc, eh, o které jsem se chtěla zmínit, to už tady také bylo řečeno, Myslím, že s na tento finanční rámec jste jednal tak dobře, jak to jenom šlo. Nedosáhl jste možná všeho, co ho co jsme si vypřáli, ale možná jste dosáhl více, než byly ochotny ty členské státy vám umožnit. Ale já za sebe vám mohu říci, že budeme společně s vámi za ten rozpočet bojovat, budeme společně hledat argumenty, tak abychom to dokázali dobře prodat a za to vám děkuji. Děkuji Elizabeth Stefan Lufol a potom místo předseda Vojčechovsky. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel tak rychle prezentovat své stanovisko k rozpočtu. První věc, kterou bych rád řekl, je, že můžeme všichni souhlasit s tím, že jsme zabránili katastrofě. A to už je pozitivní věc. Ale upřímně, jako poslanec, a komise to už řekla, Musím říci, že bitva o rozpočtu ještě není dobotována, dobojována, protože teď nás čeká další snižování rozpočtu. A nejde pouze o zemědělskou politiku. Ta bitva se týká rozpočtu jako celku. Nemohu říci, že komise by byla velkým bojovníkem bez ohledu na komisaře pro zemědělství. Ale právě o to jde v debatě. Musíme se jasně podívat eh, skutečnosti do očí. A pokud se nám podaří zachovat zmražení rozpočtu pro zemědělství, tak dojde k velkému poklesu Fondu soudržnosti paní Jegle hovořila o zemích, které zatím ještě nepobírají nic z Fondu soudržnosti, tak možná nebudou pobírat nikdy nic. Dotýká se to tedy zemědělství i ostatních odvětví. Nám se podařilo zabránit katastrofě. Buďme rádi, že komisař nám pomohl zabránit této katastrofě. Teď eh, říkal jste o tom, že zde máme ten motor, tam je trochu problém s tím fondem pro přizpůsobení se globalizaci. Je to fond pro přizpůsobení se, to znamená, že globalizace se uh, prosazuje v Evropě a Evropa se musí adaptovat, přizpůsobovat. Říkáte, že zde máme 2,7 miliard, máme asi 3 miliardy potenciál. Já se nedokážu představit, že by více než 70% eh, dokázalo mít zemědělství, takže tam si myslím, že musíme hovořit jasně. Za druhé, chtěl bych se jen zmínit o otázce potravinového plánu pro ty nejchudší. A chci hovořit také o Evropském sociálním fondu. Můžeme se zavázat k tomu, že budeme mít i nadále tu politiku minimálních zásob. To je velmi aktuální téma, které je také velmi důležité. Pokud jde o fond pro prevenci krizí nebo pro reakci v krizích, tak eh, to by mělo být také flexibilní, musíme si zachovat regulační mechanismy, dokud eh, je to možné, protože nejde pouze o to, abychom kompenzovali uh, vlivy trhu, musíme být eh, trochu preventivnější a předcházet těmto záležitostem. A poslední bod, vy jste hovořil o tom eh, ozeleňování, o tom motoru, já souhlasím s tím, co jste říkal, ale požádal bych vás ještě také o upřesnění té otázky stropu a degresivity. Více než 400 hlasů v parlamentu se velmi jasně vyjádřilo proto, že bychom měli zahájit nový proces modulace a především by šlo o to, aby se naplnil ten druhý pilíř a mě by zajímalo, jak se na to díváte vy. V každém případě vám děkuji za tu bitvu, kterou jste vedl vy. Děkuji, Stefane, a nyní místo předseda Vojčechovský a potom paní Patrao Neves. No, neukrývám, že bardzo mě zmartvila. Děkuji, eh, pane předsedo. Musím eh, přiznat, že jsem trochu zklamán. Vlastně jsem zklamán eh, velice. Eh, ohledně společné zemědělské politiky a rozpočtu na ně před sedmi lety, v roce 2004, možná v roce 2005, když se připravoval ten víceletý finanční rámec na roky 2007 až 2013, byla situace v zemědělství mnohem lepší tehdy. Žádná krize nebyla, v mnoha sektorech docházelo k nadprodukci, bylo by například všechno cukru s tím jsme se museli potýkat, bylo tady příliš mnoho másla, mléka a tak dále, téměř všeho bylo příliš mnoho a nikdo nehovořil o zabezpečení dodávek potravin. To začalo až eh, s krizí ohledně potravin, kde potra- ceny potravin začaly stoupat a teď eh, ta situace je ale velmi odlišná, protože jde o to, jak zajistit eh, bezpečné dodávky potravin a spíš než abychom zemědělcům tom pomohli, tak jim škrtáme pomoc a to je pro mě nepochopitelné. Vůbec nechápu, proč k něčemu takovému dochází, protože takto financované zemědělství se nemůže vyrovnat s výzvami, které před ním stojí a já osobně proto nemám slov. Ještě jedna věc. Rozdělení eh, plateb mm, nebo způsob, jakým se ty platby liší eh, mezi novými a starými členskými státy, v těch eh, platbách je obrovský rozdíl. A to, co tady navrhuje komise, mm, tvrdí se, že dochází k vyrovnání, ale já si myslím, že eh, je potřeba ptát se, na jakém právním základě to vůbec bude probíhat. Je proto právní základ v Lisabonské smlouvě. Nejde tady přece jde tady přece o rovné zacházení se všemi členskými státy. A nebo na to je nějaký eh, zvláštní matematický výpočet, 90% jedním, 10% jiným. Proto by mě zajímalo, na jakém právním základě to probíhá. A proč eh, to platí právě v zemědělství, že se eh, bohatým dává a chudým bere? to je podle mě přece proti základní hodnotě Evropské eh, unie a já se stavím velmi rezolutně proti tomu. Myslím, že to je právě eh, proti tomu, že ti, kteří mají již hodně, budou mít ještě víc a ti, kteří mají málo, možná budou mít i nadále. A to je podle mě nepřijatelné, pane komisaři. Teď pan Patraneveš a potom pan Nevě. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji eh, za eh, vaše slova. A děkuji vám také za ochotu znovu s námi vést eh, dialog. Hovoříme tedy teď o návrhu rozpočtu na zemědělství. Eh, předpokládalo se, že dojde k eh, seškrtání o 10%. Teď nám říkáte, že rozpočet bude utržen na současné výši díky tomu, že dojde k přerozdělení rozpočtu, rozpočtu z jiných eh, kapitol. Dovolte mi, abych tomu řekla následující. Já mám určité pochybnosti ohledně vašeho konstatování a ty chci formulovat velmi jasně. Za prvé, jaké, jaká konkrétní opatření se v současné době plánují na to, aby se zabránilo zhoršení situaci. Vy jste hovořil o přerozdělení prostředků z různých kapitol. Za druhé, jak můžeme dosáhnout spravedlivější e, eh, SZP? Jak můžeme zabránit nerovnováhám, které e, tam pořád e, existují? E, nejde přece o přímé platby, ty i nadále zůstávají e, jestli se nepletu, ale já myslím, že očekávání na tomto výboru eh, jde trochu jiným směrem. A za třetí se chci zeptat, jak to vypadá s těmi konkrétními věcmi v zemědělství, například ví, že, víme, že existují podpůrné prostředky na nejodlehlejší oblasti, kde eh, jsou lidé eh, v horším postavení než jinde a tady je potřeba více prostředků. kde například o to, jak jim kompenzovat nepříznivé dopady eh, ukončení kvót nebo nebo například vykompenzování dopadu obchodní dohody s Mercosurem. Pane komisaři, byla bych ráda, kdybyste velmi konkrétně zvodila na tyto otázky. Teď eh, Lavia. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážený pane komisaři, především bych vám ráda chtěla poblahopřát k výsledku, k výsledkům vaší spolupráce s parlamentem. Prakticky se nám podařilo eh, zachovat prostředky na zemědělskou politiku na stejné na té aktuální úrovni, eh, vzhledem k programům, které eh, případně jsou zahrnuty v jiných kapitolách rozpočtu. Nicméně vám musím říci, jak šokováni jsou lotyští farmáři. Eh, jsou šokováni principem propočtu přímých plateb, tak jak je obsažen v návrhu finančních výhledů. A hlasy, které se ozývají z Litvy a Estonska, dnes také svědčí o tom, že Eh, I v těchto zemích jsou zemědělci stejně šokováni. Ano, máte pravdu, není to, není zcela jasně uvedeno, jaké částky půjdou do té které členské země, ale naši zemědělci jsou inteligentní lidé a dokáží si spočíst, jak budou vypadat jejich přímé platby podle tohoto matematického vzorečku. Eh, návrh eh, vyrovnání o třetinu během sedmi let eh, je nespravedlivý a nepřijatelný. Jde proti principu solidarity, eh, volné hospodářské soutěže. Tento vzoreček rozhodně neodpovídá cílům vyhlášeným komisí 18. listopadu. Cituji, zajistit, aby podpora v rámci SZP byla spravedlivá a vyvážená mezi členskými státy i zemědělci. přijali jsme na, přistoupili jsme na návrh pana Desa, tady respektive tento návrh byl přijat a tady eh, parlament jasně říká, že musí být stanovena, že třeba nastavit tedy indikátor pro to, kolik budou zemědělci v přímých platbách, že má být stanovena maximální hodnota pro tento indikátor či koeficient. Uh, Nyní to vypadá tak, že lotyští farmáři ještě v roce 2020, to znamená desítky let po pádu železné opony, budou dostávat pouze třetinu platby na plochu oproti například eh, nizozemským či belgickým zemědělcům. To není spravedlivé. Žádná členská země by neměla dostávat eh, méně než 80% či více než 120% eh, průměrné platby na plochu v EU. A země, které dnes dostávají pouze 30 průměru, by měly začít s tím, s tím tradičním postupem již v roce 2013. A proto bych na vás apeloval, na komisaři, abyste se postaral o to, aby eh, reforma SZP eh, zaručila, že tato politika bude odpovídat eh, jejím cílům a bude skutečně uhelným kamenem pro zemědělskou výrobu v EU. Poprosím vás o stručnost, jinak nezbere čas pro pana komisaře jeho odpovědi, pan Lavi a pan Papa Stanko spoté. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, údaje, které vyplývají z prezentace víceletého finančního rámce, byly v prvních týdnech předloženy různým výkladům, protože problémy spojené s výpočtem eh, transferu částek, eh, o něž eh, požádal parlament jako o zmrazení nákladu v roce 2013 a to, co jsme viděli jako zdroje v roce 2011, to nás trochu zaskočilo, takže možná bychom to měli v parlamentu ještě znovu přepočítat, protože i nadále zde vidíme velké rozdíly v těch částkách. Mnoho kolegů řeklo, že nejsme příliš spokojeni. Možná jsme očekávali něco víc, ale víme, že přece jen bylo dosaženo velkého pokroku od těch prvních informací, které vyplývaly z toho non-paperu. Výsledek nicméně zavazuje celý parlament k tomu, abychom i nadále podporovali vaši práci v rámci kolegy a komisařů, aby se posílili zdroje určené na společnou zemědělskou politiku. A můžete si být jisté, že v parlamentu najdete spoustu spojenců. Rád bych se stručně vyjádřil k dvěma konkrétním záležitostem. Starost mi dělá to, o čem zde hovořila řada kolegů. Vy to určitě snadno vysvětlíte. Týká se to globalizačního fondu, protože my už máme Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, který se dnes uplatňuje v průmyslu. Ale velmi složitě se dokážeme představit, že by se to uplatňovalo v zemědělství, kdyby to mělo být využito na kompenzaci těch osob, které opustí zemědělství a začaly pracovat někde jinde, v nějaké jiné oblasti. Za druhé, pomoc těm nejpotřebnějším. Já si myslím, že zde byla chyba v tlumočení, ale hovořilo se zde o 8 miliardách euro, zatímco ve finančních výhledech nacházím jiné údaje. Takže jaký je ten přesný údaj? Je to 8 miliard nebo Dvě a půl miliardy ve stálých eurech, jak to nacházíme ve finančních výhledech, protože potřebujeme také najít nový právní základ a myslím si, že parlament určitě komusi, komisi pomůže dosáhnout tohoto výsledku. Děkuji. Olejničák a Papastamkos. Eh, se σχέση με την αφετηριακή se σχέση με την Děkuji. Pokud jde o tento pesimismus. Já musím říci, že vše je základem dobrého vyjednávání a myslím si, že zde musíme uznat, že komisař Dačan v prezentaci tohoto návrhu sehrál velmi důležitou roli. Komisař je transparentní, otevřený. Pokud chcete tento návrh ještě rozvinout, eh, tak jistě pochopíte, že zemědělský výbor vás určitě podpoří, pokud se budete ubírat pozitivním směrem. Pokud ne, tak je jasné, že mezi námi bude propast, která může trochu ohrozit eh, naši spolupráci. Návrh, pokud jde o působnost, která by se měla rozšířit u globalizačního fondu, Měla by to být podpora, protiváha, kompenzace. Jeden z návrhů komise při jednáních s členskými státy a s třetími zeměmi, takže je to tedy pozitivní bod. Pokud jde o fond soudržnosti, znamená to, že by zde tedy mělo být eh, spolufinancování ze strany členských států? Děkuji, pan Šekersky. Děkuji mnohokrát. Vážený pane komisaře, já jsem z vašeho vystoupení pochopil, že jste schopen, eh, pardon, že jste, eh, že jste spokojen s návrhem, který jste vyjednal v komisi. kdyby toto byl konec celé věci, byli bychom mírně spokojeni, mírně. Ale my víme, že toto je teprve počátek vyjednávání. Takže jak budeme postupovat v situaci, kde mnoho lidí v radě, ale také v parlamentu říká, že rozpočet eh, na SZP eh, bude ještě snížen eh, v těch konečných vyjednáváních o rozpočtu. budete potom stále ještě rozpatřovat možnost pro flexibilitu. A nyní bych se nadoskla dalšího aspektu, a totiž návrh, který jste prezentoval. To znamená, jde o flexibilitu mezi prvním a druhým pilířem. Tento návrh se zdá být velmi zajímavý a e, stalo by za to seznámit se s dalšími podrobnostmi a do jaké míry Eh, bude možné využívat tuto flexibilitu v členských státech a v plánování rozpočtu na období příštích finančních výhledů. Totež se týká vašeho druhého návrhu, totiž toho fondu na podporu nových technologií a výzkumu a vývoje v zemědělství. To je také velmi podnětný nápad, podnětná myšlenka. Pokud se nemýlím, šlo by o evropský projekt eh, a tak aby stálo za to dozvědět se o tom více v blízké budoucnosti. A ještě třetí věc, to je velmi specifická otázka. Provedla komise nějaké simulace, modelace, prognózy na základě tohoto návrhu. A ještě už úplně poslední věta. V roce 2013, až vyprší aktuální finanční výhledy, budou zemědělce dostávat konkrétní objemy prostředků. Zemědělec bude vědět, že dostane tolik a tolik od Evropské unie na, na rozvoj a na jiné věci. A mě by zajímalo, jaká, jaká bude situace v roce 2014. Bude srovnatelná? Eh, pro zemědělce z hlediska těch částek, které dnes zůstává, anebo budou ty částky mnohem, mnohem nižší než v současné době? Děkuji. Šekerský Šekerský a potom další. Sukces. Děkuji, dámy a pánové. Není úspěchem zachovat seškrtaný rozpočet na stejné úrovni. To není úspěch, to je selhání, protože před námi stojí nové úkoly, financovat nové úkoly v rámci zemědělského rozpočtu a také nové země, velmi, velmi specifické. A kromě toho máme stanoveny nové cíle, nové úkoly pro aktuální společnou zemědělskou politiku. Proto pokud říkáme, eh, že jsme spokojeni, že jsme se dobře vedli, to je dezinformace. Či milný výklad, pokud někdo říká, že jsme spokojeni s rozpočtem a když se dále sníží, tak budeme stále spokojeni. Proto jsem se já v našem výboru zaměřil na to, na to, jak přistupovat k rozpočtu. A pokud je o kolegu Dese a postoj ke zprávě, říkali jsme si, že bychom se měli zaměřit na distribuci těch prostředků spíše, než, spíše, spíše než eh, na možnost zvýšení rozpočtu. Tedy zaměřit se na klíč eh, k distribuci prostředků. SZP ovšem eh, předurčuje, předurčuje příjem prostředků pro zemědělce. Víme velmi dobře, jak situace vypadá. A není k podrobnějším otázkám. Soudržnost jak to vypadá se soudržností a prostředky pro venkovské oblasti? Venkov nevyužívá prostředky z Fondu soudržnosti. Proto bych vás rád poprosil o to, abyste nám představili informace o čerpání, o plnění e, Fondu soudržnosti ve venkovských oblastech. A dále e, skladování a intervence na trhu, Pokud bychom toto se vyloučili, bylo by to špatné řešení pro farmáře produkující komodity. A dále situace malých podniků, malých zemědělců a téma chudoby na venkově. Eh, chudoba vzrůstá a přesto dochází ke škrtům, například eh, v programech rozdělování potraven mezi nejchudší. Dále z ekologičtění zemědělské politiky jako další téma, neměli bychom navrhnout, abychom změnili název, aby šlo o společnou zemědělskou a environmentální politiku, protože ona už to není pouze zemědělská politika. Ona naplňuje nejrůznější cíle, včetně například řešení problematiky Mercosuru či VTO a to vše na úkor zemědělství. Tak to by to probíhat nemělo. Myslím, že bychom měli být aktivnější v politických skupinách, měli bychom se vést aktivněji také v národních delegacích, neměli bychom se omezit pouze na to, komu prostředky odebereme a komu je nedáme. Děkuji. Eh, Děkuji. Kostinger a potom Garcia Perez. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já jsem ráda, že mohu říct, že jste bojoval velmi dobře a že se vám podařilo dosáhnout maxima množného. I nám, ani nám se samozřejmě nepodařilo prosadit všechny naše požadavky z výboru SURE a e, samozřejmě musíme se přizpůsobit e, možnostem. Je mi také známo, že ze strany předsedy komise a komisaře Levandovského Eh, byl vystaven velkému tlaku a že se vám podařilo odolat do značné míry. A myslím, že ta diskuse už ukázala, jak kontroverzní rozpočet na zemědělství je a že eh, udržení není úplnou samozřejmostí. Podobně jako vy, i my bojujeme za naše zemědělství a je potřeba jim zajistit adekvátní rozpočet na budoucnost. Za problematické považuji i já to 30% zezelenění v prvním pilíři, protože jsou tady státy, které už teď eh, investovaly hodně do této oblasti a opírali se o druhý pilíř a to by tedy v budoucnosti bylo velmi problematické. A už o tom hovořil také paní, pan Heusling, že stačí se podívat na to, jak úspěšné byly ty programy ve druhém pilíři eh, v posledních deseti letech a jak úspěšně se prováděly ve členských zemích. Další eh, otázka se týká znevýhodněných eh, regionů kdy z prostředí komise neustále slycháme, že půjde k přesunu těchto regionů do prvního pilíře a já bych ráda od vás teď slyšela, jestli byste konkrétně se k tomu mohl vyjádřit. Jak už bylo eh, řečeno, ještě jednou vám mnohokrát děkuji za váš přístup. Myslím si, že pokud jde o kritiku, tak vy jste špatná adresa. Myslím, že kritika by měla být směrována spíše na komisaře, který má na starosti rozpočet. Děkuji Garcia Perez a potom paní Nedělčeva. Děkuji, pane předsedo. Nebudu spochybňovat práci a ambice pana komisaře. Při představení tohoto návrhu a ráda bych mu řekla, aby nechápal vystoupení poslanců tohoto výboru jako nějaký útok, ale spíše jako konstruktivní kritiku. Cílem těchto příspěvků a této kritiky je zaručit budoucnost společné zemědělské politiky a ne jen tak napadat komisi. Takže proto vás prosím, abyste si tyto příspěvky bral pozitivně. A ráda bych také ohodnotila tento návrh jako návrh, který má své světlé i stěné stránky, protože jsou tam začleněny nástroje, které jsme my v tomto výboru navrhovali už v minulosti, v předcházejících debatách a myslím, že tímto způsobem se reaguje na tu nejistotu, kterou jsme měli v této oblasti ohledně možnosti, zda tyto nástroje jsou vhodné pro tuto problematiku, globalizační fond, krizový fond a tak dále. Vy jste se speciálně zmínil o tom, že bude existovat právní základ, bude legislativa, ale já i nadále jsem znepokojena tím, že nevím, jakým způsobem to bude fungovat. Nevím, zda ten krizový fond nebo globalizační fond bude mobilizován na základě jednomyslnosti v radě, nebo zda budou existovat jiné nástroje, protože to, co může být eh, v zásadě dobrým nástrojem, se podle toho, jakým způsobem se bude dále upravovat legislativně tento nástroj, může se stát něčím, co vůbec nebude sloužit potřebám daného odvětví. Na jedné straně tedy jsou tam pozitivní nástroje, ale nemůžeme zapřít, že je zde škrt v prvním pilíři, že je zde snížení přímých podpor a to bychom se měli snažit ještě přehodnotit, protože Víme, že když se v jednání vyloží karty na stůl, tak se musíme snažit eh, vyhrát. A pokud ten návrh, eh, který nám předkládá komise, už obsahuje škrt, snížení, tak doufám, že později ještě nedojde k dalšímu snížení v průběhu debaty, než to, co původně komise navrhuje. Komise ví, že bude mít oporu v tomto parlamentu. Jak zemědělský výbor, tak i plenární zasedání se ve zprávě Alberta Dese a ve zprávě o finančních výhledech jasně vyslovila a budeme se i nadále řídit stejným postojem, protože chceme mít udržitelnou společnou zemědělskou politiku, která bude čelit současným výzvám. Děkuji paní Nedělčeva a potom Herans Garcia. Pane předsedo, děkuji vám, pane komisaři. Podobně jako ostatní, já bych vám chtěla poděkovat eh, za informace a také za vaše úsilí o to, abychom zachovali současnou výši rozpočtu pro společnou zemědělskou politiku v souladu s našimi ambiciozními cíly. Mám na vás čtyři otázky. Za prvé, jak zajistit, aby SZP byla spravedlivější a rovnější pro všechny chtěla zeptat, jestli přemýšlíte o způsobech, jakým by šlo snížit rozdíly přímých platbách mezi novými a starými členskými státy. A jestli by toto, eh, jestli toto vyrovnání eh, bude platit od 1. ledna 2014 a nebo od eh, roku 2016, jak si někteří myslí, nebo jak by někteří chtěli. Za druhé, chci se zeptat, jestli je výše prostředků na SZP v souladu s výší jiných politik, jako je například politika na rozvoj Podunají, kde jde o podobné cíle, jako je eh, zachování biodiverzity a dále. A potom bych se chtěl zeptat na eh, včelařství v Evropě, jestli eh, ta podpora bude zachována i nadále a jestli by nešlo zavést platby za Eh, včelstva, což eh, asi teď není eh, možné, ale někteří včelaři jsou ve skutečně zoufalé situaci. A otázka číslo čtyři, to se týká globalizačního fondu. Ten fond máme, ale víme, že v některých členských zemích jsou administrativní postupy tak časově náročné a složité, že je prakticky nemožné ho využívat. Skvělý nástroj jako takový ale možná, že byste měl vyvinout větší úsilí, aby eh, se, doká- aby se dal smysluplně využívat ve všech zemích. Gracias. Děkuji, paní Aranz Garcia. Pane komisaři, Víme, že jste dobrým znalcem komunitárního společenství, jak v nových, tak ve starých členských státech, takže eh, proto vím, že to není ten rozpočet, který byste nám chtěl dnes oznámit ale vím, že jste na tom hodně pracoval, nicméně je to věc, která mě znepokuje. Znepokuje mě proto, protože Evropská komise zde hovoří o zmražení a zatím je to i o 11% méně v prvním pilíři a o 5% méně ve druhém pilíři pro rozvoj venkova. Takže pokud je o toto znepokojení, tak já vám navrhuji, aby v tom vašem návrhu jste nám řekl, kdy tento návrh bude předložen, zda v říjnu nebo kdy. A nezapomínejte na to, že těch 30% ozelenění zdanění je zcela neslučitelné s tím škrtem, který nám Evropská komise předkládá. Navíc eh, je to znepokojivé i z dalších dvou důvodů. Vy hovoříte o flexibilitě mezi prvním a druhým pilířem. Já se obávám, že se zde znovu otevírají dveře znovu znárodnění zemědělské politiky. A to je podle mě velmi nebezpečný precedens. A víte, jak to s takovými to kroky v Evropské unii vypadá. Vy hovoříte o fondu o přizpůsobení se globalizaci a já zde vidím riziko, protože vlastně eh, to vypadá, že si vážeme ránu ještě předtím, než jsme byli zraněni a já si myslím, že tyto rány nebudou tak hrozné. Ty drobečky, které tady vy předkládáte, jsou opravdu jen drobečka, navíc nevíme, kdy budou moci být uvolněny. Děkuji. Michel Danten a potom Kalinovský. Děkuji. Eh, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu komisaři. Máme problém s mikrofonem, ale svítí. Eh, Už to funguje. Eh, chtěl bych poděkovat panu komisaři za práci, kterou udělal, protože v podstatě si myslím, že si všichni uvědomujeme, že musel ujít dlouhou cestu a přestože signály na horizontu nejsou moc dobře vidět, tak eh, jsme už eh, blíže. Mám několik otázek. První otázka se týká propojení s fondem eh, pro soudržnost. Pro politiku soudržnosti víte, že jsme už hovořili s jinými komisaři, jde o to, jak zajistit toto propojení a jak to promítnout do přípravy rozpočtu, tak, aby došlo k souběžnosti a k většímu souladu. A potom mám jednu sektorovou otázku. Viděl jsem, že v čistých příjmech eh, jsou uváděny eh, příjmy z cukerného režimu, z cukrové řepy tedy. A víme, že eh, se došlo k upozadění celé této věci a proto mě překvapuje, že tam i nadále počítáte s těmito částkami. Děkuji vám, mešeli, Pan Kalinovský. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, prostředky na SZP je jedna věc, potom půjde o jejich přerozdělení mezi různé úkoly a cíle SZP a mezi jednotlivé členské státy. To už je věc jiná. A upřímně řečeno, ta druhá otázka je pro mě osobně důležitější Nikdo z nás asi nechce méně peněz na SZP. A tím se teď vracím ke sdělení komise z listopadu loňského roku, kde bylo jasně řečeno, že skončí ten tradiční eh, zděděný systém přímých plateb a že se budou ty platby vyplácet na základě objektivních kritérií. A proto se chci zeptat, kde jsou ta objektivní kritéria? to, ten dnešní systém rozhodně nevyplývá z objektivních kritérií a rozdíly jsou velké. Pane komisaři, eh, podle návrhu komise ty rozdíly budou mezi 140% až 500%. Například moje farma nebo farmy eh, v Portugalsku nebo Španělsku nebo Švédsku budou dostávat podporu 200 až 250 euro na hektar, zatímco jiné takové podniky dostanou více než 400 euro na hektar. Je to spravedlivé? Pokud eh, to bude pokračovat, tak nemůžeme hovořit o tom, že panují rovné že funguje eh, konkurence, protože někteří, jak to vypadá, jsou rovnější, ale o rovné hospodářské soutěži rozhodně mluvit nemůžeme. Děkuji, pan Jár. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, že jste mezi nás přišel. Skládám vám poklonu, musím říci, že jste Eh, eh, tvrdě bojoval za eh, rozpočet. Mám několik krátkých otázek. Ta první otázka souvisí s politickými argumenty, protože jste říkal, že se politicky dokázalo obhájit rozpočet na zemědělství, ale naši zemědělci to asi budou vidět trochu jinak, protože ty zajímá, co dostanou v roce 2013, 2014 a tam to bude. A v jednom roce dostanou 56 miliard, v druhém roce 40 miliard a ta podpora se sníží na 40 euro na hektar, takže dostanou méně eh, ve stručnosti. Měli bychom o tom otevřeně hovořit a já se vás zeptat, mám to špatně spočítané já, anebo je rozdíl mezi politickými argumenty a skutečností? Kdybyste mi to mohl vysvětlit, tak bych byl velmi rád, abych věděl, co mám potom našim eh, zemědělcům říkat. A druhá otázka. Některé členské státy neakceptují to, že potřebujeme evropský rozpočet a chtějí nabídnout méně prostředků. Jak to hodnotíte, tuto situaci? Jestli eh, dojde skutečně ke škrtům celkového rozpočtu a kde se to potom projeví, kde byste ty škrty potom prováděl ve vaší oblasti. A potom o ty delty rozdíly v přímých platbách dostaneme více peněz, anebo budeme moct eh, Eh, si s tím nějak poradit sami. A další otázka eh, týká se to konkrétních návrhů eh, na zavedení nějakého stropu pro přímé platby. Děkuji Josebové a potom Mato. Ano, já se pokusím ovřet stručně, protože čas pokročil. Nejprve dovolte jednu poznámku. Myslím, že pan komisař se bral za svůj rozpočet a učinil skutečně maximum možného za daných okolností. Ten problém dnes je s tím, že před námi stojí rada a e, rada není nutně nejlepším spojencem SZP, vzhledem k tomu, jak se, jakou tady máme rozmanitost egoismu jednotlivých národních zájmů. To jistě nemusím opakovat. A dále, e, navíc dnes máme e, rozpočet v omezeném rámci, je 1% HDP zemí, ale přitom zároveň, tedy evropský rozpočet, zároveň víme, zároveň chceme stále více evropských politik. E, takže třeba se zamýšlet nad vlastními zdroji pro evropský rozpočet. E, jak e, tady dnes SZP zašili prostředky, stejně jako v minulosti, kdy jsme se dostali až třeba na 60 až na to, že 60 SZP bylo, bylo financováno z vlastních zdrojů, zejména z vybraných poplatků na hranicích. Eh, tak to je také další věc, na kterou se musíme zamýšlet, protože čím více ambiciozních politik budeme mít na evropské úrovni, čím eh, bude vlastně rozpočet omezenější, pokud ne, nebudeme řešit téma vlastních zdrojů. Dále k politice výzkumu. Ano, eh, myslím si, že to je zajímavé. Zemědělský výzkum, bylo by to poprvé, ale musí to být propojeno na priority společné zemědělské politiky. Musí to být nastaveno skutečně koherentně, tak aby tento rozpočet umožnil posílit eh, všechny ty funkce, boj proti klimatickým změnám a, eh, a tak dále. Eh, to pojitko je to třeba posílit dále. Nebudu opakovat to, co řekli všichni, pokud je o ten fond pro přizpůsobení se globalizaci, ale pokud propojíme fond pro globalizaci a fond pro krizové, krizové situace, tak to je 6 miliard, které se mohou týkat i SZP. Já si myslím, že Eh, v jádru těchto čísel musí stát úvaha o výrobních nákladech. Přijali jsme eh, zprávu, tak, kde jsme říkali, že eh, zemědělci nemohou dostávat ceny, které jsou pod hladinou výrobních nákladů. V takovém případě je třeba, aby se spustila určitá podpora. A zítra budeme potřebovat, do budoucna budeme potřebovat méně přímých podpor, pokud budeme mít takové cenové modely, které budou skutečně zohledňovat náklady zemědělců. Děkuji, není pan Mato. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Všichni souhlasíme s tím, že jste vynaložil velké úsilí na to, abyste hájil důstojný rozpočet. Ale toto úsilí vás nemůže vést k tomu, abyste teď rezignoval. Já jsem věděl, že teď se vzdáváte a dokonce se nás snažíte utěšovat, že by to mohlo být horší. A já vás prosím, abyste se nevzdával. Evropský parlament se rozhodně nevzdá a budete v nás mít veškerou podporu, kterou si zasloužíte. Víte proč? Protože přesto, že zemědělci procházejí obtížnou situací, přesto, že jsou zde čím dál náročnější požadavky, které jsou kladeny na zemědělce, pokud jde o bezpečnost potravin a environmentální kritéria, tak komise chce snížit zdroje na společnou zemědělskou politiku podstatným způsobem a to není rozhodně přijatelné. Navrhujete to i vy sám tím, že chcete omezit CZP. A teď je chvíle, kdy musíme říci, že už toho máme dost, aby zemědělství platilo všechny faktory. Faktory za krizi, fakturu za obchodní dohody a také fakturu za rozpočtové škrty. A pokud jde o obchodní dohody, pane komisaře, vy jste říkal, že globalizační fond nebude omezen na následky obchodních dohod. A já bych rád věděl, Zda je otevřen všem obchodním dohodám. Mám na mysli dohody s, Kolum- s Kolumbií a s Peru, které velmi poškozují takové plodiny, jako, je například, eh, jako jsou například banány. Mě by zajímalo, jaká je šíře tohoto fondu Solidarity. Nebudu dnes hovořit o velmi vzdálených oblastech, samozřejmě. Uvědomte si, jak je to obrovské eh, snížení pro zemědělství a Představte si, jak hrozné je to v těch nejvzdálenějších oblastech. My máme před sebou příležitost, abychom posej vybavili zdroji, které potřebuje. Já doufám, že budeme mít podporu komise a prosím pana komisaře, aby nás v tomto nesklamal. Děkuji. Děkuji, pane Mato, pan Alveš a na závěr paní Reimers. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři aby byla využita tato terminologie, která už zde použita byla, to znamená palivo a motor, tak já budu hovořit stejným způsobem. Myslím, že v Evropě potřebujeme hodně paliva a nepochubujeme o tom, že vy jste bojoval za to, abyste získal co nejvíce paliva. Uh, Nicméně v parlamentu si myslím, že máme dobrý motor, silný motor, který může být eh, odpovědí na výzvy, které před sebou máme. A je to motor, který je schopen vydržet všechny ty kilometry, které máme před sebou, je jich opravdu spousta. Musíme zaručit, aby nám eh, nechybilo palivo. Potřebujeme ještě více paliva pro tento motor, který jsme si vytvořili. A musíme urazit velkou vzdálenost, protože máme před sebou výzvy, o kterých už se zmínili mý kolegové pánové. Je také třeba zlepšit eh, distribuci, rozdělení těchto fondů v rámci celé Evropské unie a v rámci různých odvětví. A především zde máme také ty nejvíce znevýhodněné regiony v Evropské unii. A také zde bylo řečeno, že je zde otázka těch nejvzdálenějších regionů, dopadu dohody s Mercosurem na tyto nejvzdálenější regiony i další body, které zde už byly uvedeny a které budou mít eh, veliký dopad. Regiony potřebují ambiciozní politiku, ambiciozní motor, aby byly vyřešeny všechny tyto problémy. Já bych chtěla poděkovat za vaši trpělivost, za to, že nás tak dlouho posloucháte a chtěla bych se zmínit ještě o jedné věci, o kterých se v tomto roku hodně diskutuje. Teď jde teprve o návrh, e, týká se to finančního plánu komise. Myslím, že budeme ještě e, mít velmi e, vášnivé diskuze o tom, vzhledem k tomu, že finanční krize ještě neskončila a zemědělství tady není samo. Myslím, že i v rámci komise se povedou velmi rozvášněné diskuse. Určitě ty diskuse budou pokračovat mezi radou a, a parlamentem. A je možné, že nejenom, že ty peníze půjdou, nebudou navýšeny, ale také mohou být eh, sníženy. A otázka je, jestli je možné to snížit, jestli například je možné ten greening provést a eh, přitom udržet jeho proveditelnost. A bude tady o to, abychom eh, se rozhodli, kterým prioritám dáme větší důraz, například zabezpečení potravinami, mm, zásobování potravinami, anebo ekologičnost protože my potom budeme muset rozhodovat, kde budeme škrtat, protože asi není možné paušálně škrtat, jinak potom už eh, nemusíme ani provozovat žádnou společnou zemědělskou politiku. Molto bene, abbiamo... Výborně, tím jsme uzavřeli tento dlouhý sled eh, otázek a nyní bych rád poděkoval panu komisaři za to, že si nejen všechno vyslechl, ale také si zaznamenal všechny vaše otázky pro všechny poslance a to velmi přesně. Drahý pane komisaři, jsme na začátku, jak říkal Stefan Lfol, před chvílí jsme na začátku této bitvy. Je jasné, že my, zemědělský výbor, my, Evropský parlament, říkáme, že nejsme spokojeni, protože víme, že rada určitě nebude příliš štědrá k zemědělství. Proto vy v parlamentu vždy najdete své spojence v této bitvě, abychom eh, vytvořili společnou zemědělskou politiku, kterou si pro Evropu všichni přejeme. Pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že pan Mato zde říkal, že komisař se vzdává, že rezignuje, že by se neměl vzdávat. Já jsem se rozhodně nevzdal, to rozhodně ne. Jenom jsem vám řekl, že pokud od začátku svého mandátu až dosud jsem vám vždycky říkal, že mým cílem je snažit se zachovat rozpočet pro SZP, tak teď vám mohu říci, že takový je návrh komise. Takže jsem pouze řekl, že je to etapa, je to etapa, kterou jsme ukončili. Vím, že ten proces není u konce, vy to velmi dobře víte, ale Říkám také, že teď na základě návrhu komise, což je formální oficiální návrh, který ukazuje, a já to znovu opakuji, že komise společnou zemědělskou politiku i nadále ve svém návrhu zachovává jako hlavní videovou položku, tak si myslím, že to jasně svědčí o tom, že kolegium komisařů uznává společnou zemědělskou politiku jako prioritní cíl rozpočtu společenství. Je to tedy návrh, který komise předkládá. Jak říkal, rozpočet, jak říkal tedy předseda komise, je to ambiciozní, ale zároveň také realistický rozpočet, protože, jak říkám, my jsme udělali tento návrh, eh, který teď předkládáme parlamentu a radě v obtížných rozpočtových podmínkách pro Evropskou unii, ale také v situaci, kdy členské státy žádají komisi, aby byla ambicioznější, aby tedy nejen zachovala své tradiční politiky, ale aby dělala více i v jiných oblastech. Takže si myslím, že můžete souhlasit s tím, že to není snadná volba a nebyly to snadné diskuze v kolegiu komisařů, abychom eh, na jedné straně zachovali silné politiky, jako například společnou zemědělskou politiku, ale také předložili radě a vám návrhy s ambiciozními cíly, které jsme předtím neměli. Takže v tomto složitém kontextu jediná věc, kterou říkám, je, že já jako komisař pro zemědělství teď mohu hovořit jménem celé komise, celého kolegia komisařů a říci, zde máme ambiciozní rozpočet pro SZP v těchto obtížných podmínkách, takže to rozhodně není nějaká rezignace, že bych se vzdával. A proto jsem nezacházel do podrobností. Někteří z vás se položili otázky, jak uděláme toto, jak uděláme ono. V říjnu o tom začneme diskutovat. Začneme diskutovat o tom, jakým způsobem to vše budeme využívat. Myslím si také, že pochopíte, že teď vám nemohu říci více detailů. Někteří z vás říkali, že ve finančních výhledech eh, jsme v oblasti SZP zacházeli do příliš velkých detailů a naopak někteří z vás se ptají na to, jak podrobně to budeme dělat. To vše musí být obsaženo v legislativních návrzích. Já vím, že ta obtížná část právě začala v práci mezi námi, protože teď s tím, co máme, jako rámec, se musíme podívat na to, jakým způsobem s tímto palivem, jak jsem to popisoval, eh, budeme nakládat, abychom dosáhli svých cílů. Paní Jegle, vztah mezi prvním a druhým pilířem, ozelenění a environmentální opatření. Tam vás mohu ujistit o jedné věci. Ozelenění dáváme do prvního pilíře, to ovšem neznamená, že oslabíme druhý pilíř, abychom jej převedli do pilíře prvního. Už jsem to říkal na plenárním zasedání, když jsme diskutovali o zprávě pana Dese. A viděli jste to také, že jsme se snažili ve finančních výhledech jasně říci, že druhý pilíř nebude platit za ozelenění prvního pilíře. Druhý pilíř bude mít i nadále agroenvironmentální opatření, která dají členským státům a regionům možnost pokračovat ve financování agroenvironmentálních opatření nad rámec o zelenění. Nebude to znamenat, že obětujeme druhý pilíř prvnímu. K obchodním dohodám. Říkáte, že parlament má v tomto smyslu obavy. Musíme zjistit, eh, jak se na to dívá Komagry. Zemědělský výbor. Možná i pro vás je to důvod ke znapokojení. To, že jsme zde udělali linku pro globalizaci, ještě neznamená, že můžeme globalizaci takto snadno čelit. Vždycky musíme měřit eh, dopad obchodních dohod. Některé obchodní dohody mají takové dopady, že není možno kompenzovat eh, tyto ztráty ani ze 2,5 miliard, ani ze spousty dalších miliard, které bychom eventuálně mohli mít k dispozici. Musíme si vždy v úvahu, jaký to bude mít dopad, tyto obchodní dohody. Pokud se bude jednat o nějaké konkrétní dopady, tak musíme vždycky být schopni tuto kompenzaci zajistit a nechceme, aby to mělo dopad na druhý pilíř. Jak jsem říkal, globalizační fond by měl být širší než v mých očích pouze ty obchodní dohody. Teď se mě ptáte na další podrobnosti. Samozřejmě podrobnosti budou nutné, budeme potřebovat právní základ. Já vám ale teď nemohu poskytnout další informace, protože u celé řady věcí jsem už požádal své služby o právní analýzu toho, jakým způsobem všechny tyto nástroje budou využívány. Právě jsme ukončili tento proces jednání o výšce, o částce a teď v následujících měsících eh, budeme přemýšlet o legislativních návrzích. Pan Lufol říkal, že rozpočtová bitva není u konce, není dobojována, to jsem říkal už v úvodu. Já jsem si vědom, že to, že zároveň diskutujeme, a je to poprvé po dlouhé době, o reformě SZP a rozpočtu, musíme udělat určité úpravy a jsou zde také vztahy mezi politikou soudržnosti, nebo tedy rozpočtem na politiku soudržnosti a rozpočtem na SZP. A je nutno, abychom zachovali rovnováhu mezi rozpočtovým rozdělením nebo rozdělením rozpočtu mezi jednotlivými členskými státy. Jsou zde tedy hranice, limity, které musí být stanoveny pro rozdělení těchto prostředků mezi členskými státy. Je tedy jasné, že v závislosti na tom, jakým způsobem se vyvine jednání mezi radou a parlamentem, na základě návrhu komise o rozpočtu, tak eh, potom v závislosti na tom zde bude také vliv na rozdělení těchto prostředků na SZP mezi členskými státy. Paní Kalněte například i pan Kalinovský odkazovali na tento limit eh, jedné třetiny, pokud jde o vyvážení. Ta jedna třetina to není jedna třetina z průměru. Ten návrh říká, že na žádost komisaře pro rozpočet, který prosadil tento návrh eh, u všech komisařů, celé kolegium souhlasilo s tímto návrhem. Všichni, opravdu všichni komisaři souhlasili s tímto návrhem. Jedná se o to, že by současná úroveň byla zvýšena o jednu třetinu, aby bylo dosaženo až 90%. Takže rozdíl, který existuje mezi současnými platbami a 90% evropského průměru s tím vyvážením, s úpravami, které budou provedeny, tak tam jsme to omezili o zvýšení o jednu třetinu a ne více, aby to globální rozdělení rozpočtové obálky mezi členskými státy nevytvořilo nerovnováhu mezi tím, co některé členské státy mohou získat díky tomuto zvýšení v rámci společné zemědělské politiky a jiné členské státy v rámci politiky soudržnosti i jiných politik, ale především politiky soudržnosti. Je to tedy návrh komisaře pro rozpočet, který musí také dbát o tuto rovnováhu a, jak říkám, bylo to přijato celým kolegem komisařů. Je zde tedy vztah mezi jednáním o tom globálním celkovém balíčku a způsobem, jakým budou rozděleny prostředky mezi členskými státy. Pokud je o nejzranitelnější vrstvy obyvatel, eh, opakuji, eh, není to proto, že jsme převedli eh, tuto část rozpočtu pod sociální fond. Tedy to, že jsme to udělali, neznamená, že program eh, pro nejchudší vrstvu obyvatel by byl není naprosto odpojen od společné zemědělské politiky. Tento eh, program nadále je navázán na SZP, protože navíc eh, tato obálka 2,8 miliard eur milionů eur Eh, v běžných cenách eh, tedy je stále eh, zaručen. Zatím správním základem SZP, kde jediným zdrojem financování byla společná zemědělská politika, to bylo právně navázáno na hodnotu intervenčních zásob, což je důvod, proč nyní nemůžeme financovat více než hodnotu zásob, které máme k dispozici. Ale s touto částkou 2,8 miliardy eur Eh, to znamená 400 milionů eur ročně. Eh, máme tady zaručeno 400 milionů ročně na tento program podpory eh, nejchudším vrstvám obyvatel. A pokud se zvýší objem investičních zásob, může se tato částka ještě zvýšit ale alespoň těch 400 milionů máme tedy jistých. Nicméně právní základ zůstává stále ten, který jsme navrhli. Eh, teď po roce 2013 to přizpůsobíme, ale rád bych vás ještě upozornil na to, že pokud eh, nedospějeme k dohodě v rámci Rady se členskými státy, s většinou členských států ohledně právního základu, a komise již v roce 2008 navrhla Eh, readaptaci v roce 2010. Potom hrozí v roce 2012, vy víte, že již máme eh, alokaci výrazně sníženou a hrozí, že v roce 2013 eh, bude 0 eur. 0 euro prostě na program pro nejchudší. Takže ten právní základ, který komise navrhla, je nadále platný a je třeba hledat řešení tak, abychom to mohli přizpůsobit, aby tento program mohl běžet i v roce nebo po roce 2013. Nyní ke stropům a k degresivitě. Více podrobností eh, bude obsaženo v legislativním návrhu v říjnu. Eh, takto jsme se to přáli ve finančním výhledu eh, podtrhnout, že prvky, které jsou spojené s, s ekologičtěním a se stanovením stropu, to jsou klíčové prvky také pro důvěryhodnost společné zemědělské politiky a jsou to rovněž prvky, které se musí objevit a musí obsaženy v reformě, ale podrobnosti k tomu, jak to bude eh, prováděno, eh, budou obsaženy až v tom příslušném návrhu. Eh, my jsme si my samozřejmě pak prostudujeme stanovisko parlamentu a vypracujeme tedy konkrétní návrh, o kterém se bude jednat. Dále pan Vojtěchovský hovořil o tom, že je spíše zklamán, že jde spíše o zklamání, eh, při v roce 2005 byla situace taková taková a nyní tedy členské státy rozhodly o sníženém rozpočtu. Ano, máte pravdu, když říkáte, že členské státy eh, členské státy budou samozřejmě sehrávat eh, důležitou roli v diskusi, v diskusích do budoucna. A ta finální dohoda Eh, samozřejmě bude vycházet i ze stanoviska členských států, ale komise musela vypracovat rozpočet, který eh, měl být ambiciozní, ale také realistický. Bylo nutné zohlednit hospodářskou situaci, která není stejná, jako byla v roce 2004, 2003 či dříve. A proto jsme museli rozpočtovou pozici přizpůsobit eh, stávající hospodářské situaci. A opět za stávající hospodářské situace stále SZP zůstává hlavní prioritou evropského rozpočtu, alespoň v návrhu komise. Já si myslím, že to je třeba také zdůraznit. A ještě jednou, pokud členské státy a parlament shledají, že je třeba vyčlenit více na SZP, že je třeba navýšit, nebo že třeba navýšit evropský rozpočet, bude příležitost o tom jednat. Ale pokud je o přímé platby a e, vyrovnání, já jsem vám vysvětlil ten návrh. E, jde o to zajistit rovnováhu mezi celkovými objemy e, prostředků mezi členskými státy a potom na tomto základě se vrátíme k metodě propočtu, která bude obsažena tady opět v návrhu legislativního balíčku. Paní Patrao Neves Eh, jakým způsobem zajistit, aby SZP byla spravedlivější a jak to vypadá s programem POZEJ. Eh, s tím návrhem, který máme, si myslím, že nehrozí negativní dopad na program POZEJ. Eh, nepočítá se tam konkrétně se škrty u programu POZEJ. Tento program i nadále zaujímá stejné postavení v rámci SZP. Dále, jak zaručit větší spravedlivost v rámci SZP, jak jsem říkal, Vrátíme se ještě k metodě redistribuce prostředků a bude se o tom poté, o našem návrhu se poté bude jednat. A dále periferní oblasti, jak jsem říkal, nepočítáme s vyčlením konkrétních s negativním vyčlením prostředků na periferní regiony. Tyto regiony i nadále budou mít svoji budoucnost v rámci SZP. Dále paní Kalněte, já jsem vám vysvětlil, jak ten model vypadá a nyní na tomto základě eh, se vrátíme k dalším, s dalšími návrhy v říjnu. A pan Alavi, eh, je to 2,8 miliard, ne 8 miliard na Fond pro globalizaci. Tak je to plánováno. Není to 8 miliard. Je to eh, ve skutečnosti 9 miliard, to je, to je to, co odpovídá phasing in pro nové členské státy. A tomu, co jsme vyčlenili eh, z okruhu 2 eh, a zařadili jsme to na jiné eh, rozpočtové položky, tak abychom usnadnili právě ten phasing in. Pokud je o nejchudší vrstvy obyvatel, tam Papa Samkos tu není, ale já jsem uvedl, že právní základ zůstává stejný, eh, jako je navrhla komise. Eh, zda bude spolufinancování či ne, tak eh, se ze strany členských států vidíme, jaké budou závěry po přijetí legislativního návrhu, se kterým již komise vystoupila v této věci. Dále podrobnosti k flexibilitě mezi prvním a druhým pilířem, jak jsem již uváděl. Tato flexibilita bude existovat pouze pro přijetí legislativního balíčku. Není to flexibilita, která by trvala i poté, eh, aby se členské státy s ní mohly libovolně nakládat. Ne, je to flexibilita, která umožní eh, komisi v rámci vypracování návrhu a potom v jednáních parlamentu a radě eh, provádět přizpůsobení. To je něco, co jsem jasně řekl, co je pro mě důležité. Dále ten eh, výzkumný program ano, bude evropský, protože bude stoprocentně financován z komunitárního rozpočtu a ve sdělení eh, a také v eh, legislativním návrhu, se kterým, ve kterém ve kterém nastavíme veškeré podrobnosti pro období po roce 2013 nastavíme rámec pro eh, využívání těchto forem eh, podpory. Půjde tady o komunitární program, eh, který bude zaměřen, tady reaguji na pana Bového, bude opravdu zaměřen na priority SZP. Jde tady o několik miliard eur s tím, že se budou financovat priority v oblasti výzkumu, inovací, a také e, jde o pojitko mezi výzkum a jeho uvádění do praxe, uvádění jeho výsledku do praxe a, a bude se vycházet tady z priorit nastavených SZP. Dále pokud do články, čl, částky pardon, v roce 2014 oproti roku 2013, já si myslím, že to ještě, e, na to ještě příliš brzy, to e, bude záviset na výsledku jednání o legislativním návrhu o reformě SZP. Také myslím, že nemohou výsledné finanční výhledy stanovit výši příjmu pro jednotlivé zemědělce. To bude záviset tady poté na eh, vztazích na distribuci mezi členskými státy, mezi pilíři v rámci tedy vyjednávání o, o SZP. Na to ještě příliš brzy tedy vám k tomu něco říct není. Eh, pan Sekiersky hovořil o tom, že eh, zachování rozpočtu ve stejné výši je selhání, protože cílem mělo být zvýšení rozpočtu Parlament požadoval zachování stejného objemu rozpočtu a jak víte, dnes tedy máme na stole návrh komise, který právě toto zakotvuje. Dále využití fondu soudržnosti v venkovských oblastech, to bude obsaženo v legislativním návrhu, včetně eh, tržních opatření eh, a také situace malých podniků. To vše se objeví v legislativním návrhu. Paní Köstinger, to je podobné, eh, pokud je o znevýhodněné regiony, oblasti, ne, nepůjde o jejich přesun do prvního pilíře, to už jsem řekl, zůstane to v druhém pilíři, v prvním pilíři eh, půjde pouze o doplněk. Ale to jsou věci, o kterých jsme již diskutovali. Fondu pro globalizaci a eh, Fondu pro krizové situace Fond pro krizové situace, eh, z něj budeme eh, mobilizovat prostředky stejně rychle, jako v případě eh, tržních opatření v současné době. Bude to tedy stejný postup, půjde o naléhavou mobilizaci prostředků. vznikne problém na trhu, který bude souviset například se sanitární krizí či jiným problémem, bude možné tyto prostředky mobilizovat, bude tak činit moci komise přímo, stejně jako není u tržních opatření, nebude to nic složitějšího. A pokud je o fond pro globalizaci, jak jsem již uvedl, mož, bude ještě příležitost se k tomu podrobna vrátit později. Pane Dantene, pan Danten již musel odejít, šlo mu o provázanost s fondem soudržnosti ve finančním výhledu a na rozpočtové úrovni tedy tam bude existovat eh, propojení, bude to nastaveno na úrovni každé členské, členské, každého členského státu eh, v rámci tedy objemu rozpočtu pro, rozpočtu pro ten, který pardon, objemu prostředků pro ten, který členský stát. Pan Kalinovský, spravedlivější rozdělení prostředků. Ještě jednou, já se musím pohybovat v mezích toho, eh, co je definováno v rozpočtu a co, co je širší než samotná SZP, protože musíme dbát na eh, vyváženost celého rozpočtu. Tady jsou určité meze, které prostě musíme zohlednit. Když vyjednáváme eh, zároveň o reformě SZP a o reformě rozpočtu, je třeba eh, postupně tyto věci navzájem přizpůsobovat. Pokud členské státy, zdáte, členské státy schválí rozpočet tady to srovnání 2013-2014, eh, já si myslím, že to bude možné provést po přijetí legislativního balíčku eh, a zda členské státy přijmou rozpočet či nikoli. No, paní Reiner se také ptala, kde je třeba provádět škrty. Já si myslím, že toto je to nutné minimum pro SZP komise nevypracovala návrh rozpočtu SZP s představou, že se ten rozpočet bude škrtat. Pokud parlament a rada rozhodnou, že je třeba tento, problém, eh, tento eh, pardon, rozpočet se škrtat, bude to politické rozhodnutí, ale eh, komise se domnívá, že toto je nutný rozpočet pro SZP, pro zaručení zekologištění, pro zaručení cílů, zajištění cílů v oblasti zaručení dodávek potravin. Já si myslím, že tam není žádný prostor pro snižování prostředků v návrhu komise. My jsme, eh, ten, my jsme do toho návrhu nezapracovali nějakou marži pro snížení rozpočtu. To je pro nás opravdu limitní rozpočet. Dále, eh, dále všem, jak k tomu přistoupí členské státy, to uvidíme. To já samozřejmě nedokážu předjímat. Grazie. Grazie. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Myslím, že to byly opravdu vyčerpávající odpovědi všem zúčastněným. Končíme zasedání výboru, omlouváme se tlumočníkům za to, že jsme přetáhli. Připomínám koordinátorům, že zítra po ukončení zasedání výboru budeme mít ještě schůzi koordinátorů. Děkuji komisáři i všem ostatním. Končím zasedání výboru.